Vážení kolegové, přeji vám dobré dopoledne. Přijměme rychle program jednání. Děkuji. A rád bych řele přivítal předsedu Eurogroup Jeruna Dijsselbluma. Děkuji mu za to, že přišel na náš pravidelný ekonomický dialog tak jak jej eh, předpokládá legislativa. Nicméně dnes eh, vaše přítomnost zde mi eh, nabízí příležitost vám poděkovat a složit vám hold. za důležitou úlohu, kterou se sehrál za pět let, co by předseda Euroskupiny. Byl jste velice silný, schopný předseda Eurostoupiny. Přispěl jste k eh, velice důležitým eh, rozhodnutím a ocenil bych eh, zejména to, jak se vám dařilo přispět k té velice důležité debatě o Řecku, která jistě zachovala jednotu eurozóny. Takže tohle jsou určitě důležité výsledky, které jsou eh, eh, podstatné a vy jste se tím zařadili mezi eh, velké evropské osobnosti. A děkuji také za skvělou spolupráci s Evropským parlamentem. Máme také velice konkrétní věc, kterou máme projednat na tomto zasedání. Vy asi všichni víte, že eh, bych chtěl poblahopřát novému předsedovi eh, Euroskupiny Mariu Sentenovi, který byl zvolen a nastoupí v lednu. My se samozřejmě těšíme na dobrou spolupráci s ním a budeme se eh, bavit o tom, jak zlepšit spolupráci mezi parlamentním a Evropským parlamentem. Dnešní zasedání bude také eh, dobrou příležitostí eh, popovídat si o eh, specifických doporučeních pro jednotlivé země v roce 2017 a jejich implementaci. Potom zprávy komise na, za rok 2011. A také víme, že komise včera předložila velice důležitý balíček opatření a, a sdělení k e, budoucnosti Evropské měnové unie. Čili pro nás to asi bude e, dobrá příležitost, jak e, se o tom bavit. Já to tady teď nebudu konkrétně rozebírat, protože jsme tady proto, abychom se bavili s Jerunem Dysublumem, ale samozřejmě včerejšek je důležitou, důležitým momentem v našem procesu prohlubování EMU. Jerune, Máš slovo ještě jednou, děkuji. Děkuji, pane předsedo. Děkuji vám za laskavá slova. Je e, mi potěšením být zase e, zpátky tady na výboru Ekon, abychom e, mohli pokračovat v našem ekonomickém dialogu. Vážení poslanci, já budu hovořit o společných výzvách, ale samozřejmě začnu s ekonomickými vyhlídkami. Právě dnes, eh, když se eh, setkáváme, je eh, ekonomika v eurozóně mm, ve velice dobrém stavu. Takové křehké oživení z roku 2013 s spousty rizik se teď přeměnilo do eh, fáze eh, solidní ekonomické expanze. Máme za sebou 18 po sobě jdoucích čtvrtletí růstu, eh, který je stále šířej založen a to nám dává určitou důvěru do budoucna, důvěru, kterou také odráží pozitivní nálada mezi spotřebiteli a investory po celém našem regionu. Podzimní eh, prognóza Evropské formy se také eh, potvrzuje dobré ekonomické vyhlídky pro nadcházející léta. To je eh, samozřejmě velký obrat oproti prvním rokům. Každopádně, když já jsem se začal, začal být předsedou euroskupiny, tehdy celá eurozóna a její integrita byly v ohrožení. Samozřejmě eurozóna Eh, také eh, měla prospěch z eh, větru v plachtách, jako například vysoká úroveň konsolidace monetární politiky, ale některé výsledky jsme také jsme jich dosáhli díky konkrétním rozhodnutím ve členských státech i na úrovni eurozóny. Vyřešili jsme některé strukturální otázky, to nás eh, samozřejmě něco stálo, byly tady sociální náklady a někdy také politické náklady, ale pokud je o hospodářský eh, růst, tak se to teď eh, vyplácí v jednotlivých zemích. V tomto ohledu bych určitě rád složil hold Řecku, protože od začátku třetího programu ESM e v létě 2015 tato země zavedla v impozantní a dalekosáhlý seznam hlavních eh, významných politických reform, pokud je o veřejné finance, eh, veřejné, eh, veřejnou zprávu, systém sociálního blahobytu, modernizace a, a, a trhu práce a tak dále. I Řecko se otočilo politicky a, a určitě ekonomicky. A to nám umožnilo pozitivně uzavřít ten třetí přeskumný třetí přeskum. Bylo dosaženo dohody na v podmíněnosti politické, takže teď se země, Řecko zaměřuje na předběžné kroky, které by mělo dokončit. Většina z nich ještě před Vánoci, některé na začátku ledna, pokud já vím. A pokud to všechno půjde dobře, tak Euroskupina by na svém eh, příštím zasedání 22. ledna by měla eh, být schopná přijmout formální eh, rozhodnutí a tím by se měla otevřít cesta k další výplatě ESM pro Řecko. Euroskupina také v červnu tohoto roku eh, se, eh, po, eh, se, rozhodla, že po dokončení toho třetího přeskumu na začátku roku 2018 se začne dále pracovat na otázce dluhových opatření. Jak víte, ESM dala dohromady balíček krátkodových dluhových opatření, aby prostě snížila náklad na financování pro Řecko, ale potom bude se dělat další práce od ledna, tak, abychom eh, podpořili eh, oživení eh, Řecka, ozdravení Řecka a také, aby ve střednědobé perspektivě Řecko zvládlo obsluhu svého dluhu a svoji dluhovou zátěž. To si myslím, že je velice pozitivní vývoj a připravuje Řecko na opuštění programu v létě 2018. To, co platí eh, pro Řecko, platí víceméně i pro zbytek eurozóny. Bylo dosaženo eh, mm, po kroku eh, byly učiněny obtížné kroky, ale ještě před námi stojí další práce. Znáte mě jako optimistu, já jsem jednou vaším jedním kolegou byl nazván jako nejoptimističtější v pohřeb, tedy pohřebák v této unii, ale já jsem ještě optimističtější a Evropská eurozóna se z toho dostala. My jsme se bavili eh, na euroskupině začátkem tohoto týdne v pondělí eh, o rozpočtové situaci v eurozóně. Dělali jsme to v rámci eh, návrhu na rozpočtu a, a Euroskupina víceméně souhlasí s návrhem a mm, komise, že je pro rozhodnu jako celek dobrý, široce neutrální fiskální postoj, ale e, to e, samozřejmě neznamená tolik, protože jsou mezi námi velké rozdíly. E, není tady žádné paušální řešení pro celou eurozónu. Pouze několik zemí má fiskální prostor podle paktu stability a růstu, který by samozřejmě měli používat Mm, k dalším investicím, které prohlubují eh, produktivitu eh, nebo eh, mm, výdaje. Komise v případě šesti zemí, že jsou ohroženy možným nedodržením fiskálních pravidel. Týká se to zemí s vysokými úrovněmi státního zadlužení. A je tedy eh, třeba eh, zajistit, aby eh, komise, nebo komise zajistili rovné vynucování pravidel a proto jsme se všichni rozhodli posílit tu preventivní část paktu a zavést pravidla, která se týkají našeho fiskálního dohledu. Pokud, potom pokud jde o strukturální reformy, tak je třeba je provádět nadále eh, tak, aby eh, podnikatele, investoři, eh, pracující, staří i mladí měli příležitost účastnit se ekonomiky a pomáhat ji posilovat. Proto jsme na Euroskupině eh, eh, značnou dobu strávili eh, takzvanými tematickými debatami o růstu a zaměstnanosti, o tom, co je třeba dále udělat. Jedním z témat bylo daňové zatížení práce tím jsme se znovu eh, zabývali na zasedání minulý týden. Čelá řada členských států přijímá opatření ke snížení daňové eh, zátěže, zejména těch nižších částí eh, trhu práce. To nejenom funguje, zlepšuje fungování trhu práce, ale i příležitosti k účasti více lidí na trhu práce. A samozřejmě závislosti na nastavení aby si také eh, lidé brali eh, domů eh, více peněz, aby si odvášeli sebou domů na výplatní pásce. Takže když tady je to věc především pro národní kompetence, tak je to téma, kterým, kterým bychom se měli zabývat společně, jsme se shodli. Proto jsem v posledních letech a doufám, že na tom budeme pracovat i nadále, jsem tlačil na vytvoření eh, eh, společných měřítek a kvalitativních standardů, abychom dosáhli vysoké eh, Mm, úrovně a to se určitě ještě eh, vyžádá eh, v více spolupráce v nadcházejících letech. Teď finanční sektor a bankovní unie. Eurozóna samozřejmě potřebuje dobře fungující bankovní sektor. Banky eh, musí být schopné dobře podnikat na solidním základě. Musíme tedy pokračovat s reformou finančního sektoru a pokračuje práce. Ty práce stále pokračují. Byli jsme eh, svědky eh, v povzbudích příkladů eh, takových operací ve Španělsku v Itálii a také nedávné insolvenční případy nebo případy řešení krizí bank. Mohou být to ilustrací a bankovní unie na základě ponaučení z těchto případů může být dokončena. Pokud je o prohloubení EMU, tak Euroskupina připravila Eurosummit, který proběhne 15. Děli jsme, udělali jsme to v inkluzivním formátu, nechali jsme si eh, zde poradit od předsedy Tuska. Eh, chceme se eh, zaměřit na tři hlavní témata, a, nebo v posledních měsících jsme se zaměřili na tři hlavní témata. Za prvé úloha ESM, e Evropského mechanismu stability, za druhé dokončení bankovní unie a za třetí fiskální rámec EMU. A v rámci toho lze rozlišovat mezi stávajícím fiskálním rámcem, jestli je dobrý, eh, dostatečný, jestli je třeba ho změnit a eh, s živou debatou o možných nových instrumentech eh, pro fiskální politiku. Čili v říjnu a listopadu jsme probírali tato témata separátně a v pondělí jsme vedli poněkud horizontálnější debatu, kde kolegové vyjádřili se priority a vyjádřili se k možnému dalšímu vývoji. Já podám zprávu Eurosummitu, eh, ale eh, už teď vám můžu eh, nastínit některé základní výsledky. Pokud je o roli ESM, tak je třeba navázat na jeho zkušenosti s řešení těch reformních programů a pokročit v modernizaci eh, role ESM. Eh, mm, e to by také mohlo eh, připouštět určitou malou úlohu IMF, MMF do budoucna. Je tady také široká podpora k zachování stávajícího institucionálního rámce ESM. Ten určitě zakládá důvěru mezi členskými státy a je tady velká důvěra obecně v vedení ESM. ESM by také mohl sehrát úlohu při eh, dokončování bankovní unie. No, vycházíme eh, z plánu eh, schváleného na radě v roce 2016, ve kterém snižování a sdílení rizik jsou v rovnováze. Musíme dosáhnout pokroku na obou stranách. Jedním praktickým způsobem, jak to udělat, je pokračovat v bankovním balíčku, který komise předložila a vyjednávat o něm dále. A za druhé, samozřejmě je tady eh, práce k NPL a k dalším historickým eh, otázkám. A tam je třeba dosáhnout pokroku a tento eh, pokrok nám potom umožní přijmout konkrétní opatření při sdílení rizik a, a dokončení některých věcí, jako je pojistka v jednotném fondu pro řešení krizí. Eh, předseda Tusk eh, hodlá eh, se dobrat konkrétnějších rozhodnutí na dalším summitu eurozóny, který by měl proběhnout v červnu příštího roku. Já si myslím, že to by také mělo být možné vzhledem k těm tématům, o kterých jsem právě hovořil. Pokud jde o fiskální rámec EMU, tak je tady takový obecný eh, pocit, že to je eh, teď něco velice eh, složitého. Je to obtížně předvídatelné a proto zachovat politickou a veřejnou podporu ve členských státech, to je problematické a, a <clears throat> měl by tady být prostor k zjednodušení pravidel. Debata k novým fiskálním pravidlům je poměrně méně pokročila ty návrhy komise, eh, které byly předložené včera a obsahují celou eh, řadu různých variant a nových fiskálních nástrojů. Komise zatím nerozhodla. Já jsem jich napočítal alespoň šest různých těch instrumentů, které by mohly zavést. A pokud si to dokážete představit, než eh, se tohleto promítne do evropského rozpočtu, tak ta příští debata o více letem a <clears throat> rámci bude velká výzva, abych to řekl mírně. Ovšem eh, funkce eh, nastavení, eh, řízení a financování těch nových instrumentů, to je prostor pro velkou debatu a naším závěrem je, že budeme se o tom muset intenzivně bavit v nadcházejících měsících, abychom se připravili na možné další kroky v červnu. Samozřejmě jsme vedli velice dobrý dialog s komisí na zasedání Euroskupiny v pondělí. Eh, nemohli jsme to říkat ještě explicitně a otevřeně, protože oni ještě nepředložili tou dobou své návrhy, ale já bych tomu obecně řekl, že eh, jsou to velice eh, vydatné návrhy. <clears throat> Je toho tam hodně, pokud jde o ty fiskální otázky, ale samozřejmě také k různým otázkám řízení Některé ty věci eh, jsou eh, bezprostřední, bezprostředně leží před námi a je třeba se do nich intenzivně pustit, jiné si zaslouží větší debatu. Závěrem. Eh, stávající hospodářská situace nám přináší velké okno příležitosti. Nová dynamika debaty o budoucnosti EMU, ke které přispěl prezident Macron a Brexit svým způsobem také. Nová americká administrativa k tomu přispěla. Možná neumyslně já si myslím, že teď je eh, čas v nadcházejícím půlroce eh, vést tuto eh, debatu Holubkově a pokusit se <clears throat> přijmout závažné kroky v červnu. Já už nebudu součástí toho rozhodovacího procesu a když se ohlednu do minulosti, tak to bylo samozřejmě velice Mm, náročné období v euroskupině, v eurozóně, v některých členských státech a sociální efekty krize eh, stále jsou cítit v našich zemích, takže zatím jsme se opravdu nedobrali konce. Já jsem se pokusil eh, přispět, eh, tak abych nechal tu eurozónu aby ta eurozóna zůstala pohromadě, abychom eh, vyšli z krize silnější než na začátku. A já si myslím, že v tom jsme uspěli a to je dobrý základ, na kterém se dá stavět. A závěrem bych vám chtěl poděkovat za eh, spolupráci, která byla intenzivní a plodná. Eh, pro mě to bylo také velké ponaučení a to je vždycky důležité učit se dále a dále. A ještě jednou děkuji za spolupráci. thank you very much. Děkuji, Jerom. Eh, celý výbor vám gratuluje k vašemu velice eh, důležitému příspěvku do budoucna, vaší spolupráci a také vaší práci do budoucna. A nyní budou mít kolegové příležitost ehm, ke svým eh, příspěvkům. Děkuji, pane předsedo. Pane Disselblume, v posledních letech jakožto předseda euroskupiny jste zažil skutečně vzrušené časy pro euroskupinu, ale Myslím si, že jste ji také významným způsobem spolu vytvářel. A na tomto místě jménem naší frakce EPP bych vám chtěl srdečně poděkovat za vaši práci skutečně jste přispěl význačnou měrou ke stabilitě a spolupráci mezi zeměmi eurozóny. Dokonce bych řekl, že jste se ve značné míře zasadil o stabilitu v Evropě. V současné době se nacházíme ve fázi, ekonomického růstu a růst tedy pokračuje a podle prognóz Evropské komise by to mělo být pozitivní i v následujících letech. Je to také díky rozsáhlým institucionálním a strukturálním reformám, které k tomu přispěly. Co se týká Nicméně práce euroskupiny v následujících letech nebude jednodušší. Včera předložené návrhy Evropské komise k prohloubení měnové a daňové unie, to je značný krok upředu směrem k integraci, zejména tedy v rámci eurozóny. Vy jste se zmínil o tom, že v pondělí jste diskutovali v euroskupině o těchto návrzích. Komise my bychom rádi také to udělali zde v parlamentu komise tedy měli bychom jí vznést dotaz, proč to udělala na straně rady a nikoli v parlamentu. Jakožto frakce EPP ten návrh stability, mechanismu stability bychom dále rádi rozvíjeli, ale jsou zde ještě, je zde značný potenciál k diskusi, co se týká eh, kompetencí komise a zejména také ohledně budoucích kompetencí toho navrhovaného ministra financí a ekonomiky, který by měl předsedat eh, eurozóně. Pozor, samozřejmě sledujeme také interinstitucionální rovnováhu, kterou považujeme za kritickou určitým způsobem. Takže bych se vás chtěl zeptat, jak hodnotíte návrhy Evropské komise s ohledem na kompetence vašeho, vaší funkce, kterou tedy teď bohužel musíte opustit a kde vidíte možné konflikty mezi úkoly komisaře příslušného a předsedy euroskupiny. Děkuji. Äh, äh, Děkuji, pane Balce, za vaše přátelská slova. Budu ale pokračovat v angličtině. Um, the, uh, um, the commission didn't explicitly present its... Komise neprezentovala explicitně své návrhy v euro skupině, abych to upravil. No, ale samozřejmě jsme znali eh, hrubé obrysy eh, na jejich návrhu, protože jsme znali eh, projev předsedy Junkra, který měl v parlamentu. Já jsem se tady chtěl mm, projednou zastat komise. Um, co se týče eurozóny. Nyní se hovoří o evropském ministru financí, nejenom eurozóně, tedy bylo by to širší. Takže ty pravomoci jsou velice široké, ale poměrně zatím vágní. Když řeknete, že by ministr financí EU měl být zodpovědný za fiskální politiku v EU v eurozóně, co to znamená ve skutečnosti? Jak víte, celková suma národních rozpočtů je 50 krát evropský rozpočet. Znamená to, že by evropský ministr financí kontroloval ty národní rozpočty, to by byl obrovský krok a vyvolalo by to obrovské problémy také. Ústavně právní, demokratické legitimity. Pokud máte tak přímý vliv na rozpočet, musíte mít také vliv na to, jak se vynakládá. Ale většina rozpočtu v mé zemi, 80%, jde na sociální zabezpečení, důchody, zdravotnictví, školství. Toto je v kompetenci národních vlád. Takže nemůžete hmm, Eh, předat zodpovědnost za eh, kontrolu rozpočtu na evropskou úrovni, abyste, aniž byste řešili tyto politické oblasti. Takže to je velká diskuse a myslím, že musíme být velice přesní, když vedeme tyto diskuse. A já vítám, že komise prezentovala specifický dokument o roli evropského ministra financí, ale stále to vyvolává spoustu otázek a některé zůstávají nezodpovězené. Takže realpolitika, nebo realpoliticky Eurogroup bude chtít svého předsedy, právě byl zvolen Marius Anteno na příštího dva a půl roku a mělo by se rozlišovat mezi rolí euroskupiny, což je mezivládní skupina ministrů a rolí komise. Komise eh, je strážkyní smluv a pravidel EU. A tím skončím. Mohl bych to říct mnohem víc. Děkuji. Pervánš Bereš. Děkuji. Jménem frakce socialistů a demokratů bych vám také chtěla poděkovat za spolupráci, kterou jsme společně měli. Já si velmi dobře pamatuji na to, když jste nastoupil do funkce, kdy byla ta špatná situace v Řecku, ten nepořádek, abych tak řekla, byl, a vy jste vlastně pracoval v průběhu řízení krize, ukončení krize a vy jste určitě jeden z těch, který co nejlépe zvládl řeckou otázku a byl jste skutečně užitečným partnerem, včetně ve vztazích s MMF. Samozřejmě přeji stejný úspěch, ještě znásobený s vašimi zkušenostmi, vaš, vašemu nástupci, se kterým se také těšíme na další spolupráci. Hovořil jste o neutrálních agregovaných fiskálních standardech. Myslím si, že to je řízení v rámci ekonomické, eh, nástroj v rámci ekonomického řízení, který je nezbytný, ale nechtěla bych, abychom pletli tyto pojmy, které možná nebyly zcela dobře přijaty na ECOFINu. Otázka není ani tak pozorova, abychom pozorovali, jaká je ta agregovaná situace, ale abychom ji využili jakožto nástroje, abychom prováděli kon- proticyklickou politiku tam, kde je to užitečné a potřebné. Čili mm, kladu vám otázku, do jaké míry souhlasíte s tímto přístupem. Potom jste se zmínil, o otázkách, které existují v rámci zóny jaká by mohla být funkce rozpočtu eurozóny. Myslím si, že už jedna tady je, o níž byl dosažen konsensus a to, že pro fungování eurozóny potřebujeme funkci stabilizace. A zde musím říct, vyjádřit své zklamání eh, na, na základě toho balíčku, který byl prezentován včera. Zcela souhlasím s kritikou kolegy Burkharda Balce. Nechápu, že komise si nenašla nějaké prostředky, aby prezentovala tento balíček parlamentu předtím nebo poté, to je vlastně popírání dialogu se zástupci evropských občanů. A co se týká té stabilizační funkce, tak dědictví, které necháte vašemu nástupci, není zde ta naléhavá potřeba zavést takovýto nástroj pro zajištění této funkce. Druhá nebo třetí otázka, kterou chci položit, se týká bankovní unie. Hodně jste o tom hovořil a zmínil jste se o té myšlence rovnováhy mezi riziky a akcemi, opatřeními. Já pozoruji, že to už probíhá a na základě regulace a supervize zde organizujeme nebo příslušní odpovědní činitelé provádějí bankovní restrukturalizaci. Nemyslíte si, že bychom měli trošičku pokročit? u toho snižování rizik, nicméně přitom pokračovat v práci na tom balíčku. Nicméně pojem některých té rovnováhy, to je určitá nová fyzika, kterou nechápu. Na jedné straně ta rovnováha musí být zcela dole, abychom mohli na druhé straně vyvážit tím druhým závažím. Jaká je tedy vaše myšlenka, co se týká pokroku v tomto směru? A pokud máte nějaké myšlenky i pro vašeho nástupce a pro budoucnost eurozóny, tak bychom vám byli velmi vděční. Děkuji. Merci, Madame Beres. Um, and thank you also for... Děkuji, paní Beres. Také děkuji za vaše uh, slova ocenění. Um, co se týče té vzájemné um, fiskálních eh, opatření v eurozóně, to je nástroj proticyklické politiky. Eh, myslím, že to je pravda. Nicméně, jak to uvést v praxi, to je velmi složité, protože každopádně během krize, teď je to trošku jiné, ale během krize, krize byl velký rozdíl mezi státy, které vykazují růst, země, kde je poměrně značný přebytek a mohli jste tvrdit, že v těchto zemích proticyklická politika, ehm, tak tam by ten fiskální přístup měl, měl být více výdajů, ale méně. Někde jinde zase není žádný fiskální prostor, ekonomika je slabá a tyto země potřebují větší veřejné investice. My nemáme nástroje, jak toto vyvážit což nás samozřejmě přivádí k e, fiskální kapacitě nebo stabilizačnímu nástroji, který by to, tento problém řešil. Komise má mnoho různých návrhů, mnoho nápadů, pravděpodobně proto, že vědí, že není ještě dohoda, není ještě e, žádné zblížení těch e, myšlenek, takže proto to je v tom balíčku. Mluví se mm, o nástrojích na podporu reform. To je velmi zajímavé. Otázka je, měly by to být transfery nebo financování, splácení, což samozřejmě vede k otázce, mělo by to být z rozpočtu EU, anebo ESM nebo EMF, Mm, euroz, jako orgán eurozóny. Další eh, věc je konvergence. Mm, struktura, mm, dalo by se tvrdit, že strukturální fondy již tuto podporu konvergenci dávají. Pak jsou tady jiné eh, návrhy týkající se nezamě, eh, sociálního zabezpečení dávek v nezaměstnanosti, pojištění v nezaměstnanosti, ochrana, program na ochranu investic, to ukazuje, že jsme stále na začátku diskuse. Já si osobně myslím, že stabilizační nástroj je potřeba pro eh, negativní šoky a bylo by dobré, kdyby to existovalo specificky pro země eurozóny, by to bylo ve formě nástroje na financování a nikoli transferu a samozřejmě by to mohlo být v souladu s rozumnými, eh, měl být v souladu s rozumnými reformami, aby se řešily strukturální příčiny. To je můj tedy osobní názor, zda to bude mm, společné. Ní cíl to nevím. Vy dále jste hovořila o snižování rizik bankovní unii. Ano, v posledním roce, půl roce, se pracovalo pouze na eh, snižování rizik, nikoli na sdílení rizik. S tím souhlasím. Ale předtím jsme začali vytvářet bankovní unii, což byl projekt sdílení rizik. Začali jsme vytvářet eh, fond rezoluce, takže to eh, je sdílení rizik. Takže bych řekl, že to je vyvážený. Nechci se zaplést do přesných detailů, co všechno potřebujeme, než musíme něco udělat, což se stává takovou výmlovou nedělat nic. Jediná cesta, jak se dostat dál, je postupovat v obou, na obou stranách a neříkat, je třeba vyřešit všechna rizika, všechny NPLs eh, je třeba vyřešit, než se eh, bude mluvit o EDIS. Tak to není možné. Chápu, že ale v mnoha zemích EDIS je stále velmi citlivé téma. Eh, takže bych řekl, že musíme dělat pokrok v obou směrech a eh, ta se do her se slovy. Co se týče mojí budoucnosti, jste se ptali, eh, tak já jsem jako vtip řekl, že bych asi měl jako první využít program příspěv evropského tedy programu dávek nezaměstnanosti, ale doufám, že se to nestane. Takže nic konkrétního bych neřekl k tomu. Dobře. Notis Marias. Děkuji, pane, pane Dajsoblume. Vy jste poukázal na Řecko, ale Myslím si, že jste se možná dobře nepamatujete na všechno. Zapomněl jste na to, eh, jaká je chudoba v Rakousku. Téměř 40%, 25% snížení HDP. A platy jsou o 40% se snížily, stejně tak jako starobní důchody. A v té vaší prezentaci jste možná trošku mohl vyjádřit se také sebekriticky. Vy jste řekl, že memoranda v Řecku byla úspěšná, že řecká ekonomika nyní spočívá zase na e, solidních základech ale zapomínáte na ty miliony nezaměstnaných, na spoustu lidí, kteří žijí na hranici nebo pod hranicí chudoby. A nyní probíhá v Řecku třetí program, v rámci kterého bylo, eh, byl dohodnut eh, úvěr 60 milionů euro, ale 25 milionů ještě zůstává, na kon, ještě zbývá na konci tohoto programu. A chtěl bych tedy položit následující otázky. 4,5 milionu, to je vlastně podíl této částky. To by mělo být využito k tomu, aby se zřídil fond aby se mohlo správně zacházet s těmi kredit, nicméně je spousta řeků, kteří nejsou schopni splácet své úvěry. Jsou to prostě lidé, kteří ne, že by nechtěli, ale prostě oni nejsou v takové situaci, aby byli schopni je splácet. Takže myslím si, máme tam vlastně eh, tam podpora úvěrového eh, trhu ve výši 45 milionů euro. Myslím si, že to by mohl být určitý rozumný návrh zřízení tohoto fondu. A pokud by tedy měl být zřízen takovýto eh, fond, tak poběží to nějak dál. A mm, neměl, není vlastně určitý úmysl považovat, udělat v Řecku takový příklad, takový model, aby se vlastně zajistila finanční podpora já si myslím, to, že toto jsou témata, která, o kterých by se mělo diskutovat v euroskupině. Euroskupina stále říká, financuje se Řecko, ale když část těch peněz, eh, finančních prostředků, které byly poskytnuty v rámci úvěru, pokud by tedy byly poskytnuty do tohoto, eh, do tohoto fondu pro záchranu, tak nebylo by to vhodné. Eh, my jsme právě Eh, právě proběhla schůz eh, pracovní skupiny pro bankovní unii s no, zástupci komise a ta, ty údaje jsou poměrně povzbudivá o tom, jak vypadá reálná ekonomika v Řecku ve všech možných oblastech. Prosím. Ano, ty údaje jsou povzbudivé i co se týče snižování těch nesplácených úvěrů NPL. I to se eh, rozbíhá. Já, vy říkáte, že mám selektivní paměť, já mám dobrou paměť. A nebudu akceptovat tu linii, mm, kterou říš, slyším poměrně často, že evropské programy vyvolaly eh, problémy v Řecku. To prostě neakceptuji. Já se pamatuji ještě víc i na leta před krizí jak zranitelné naše země byly, což platí jistě pro Řecko, jak špatné politiky se dělaly v letech před krizí, příliš mnoho úvěrů, rizikové, neproduktivní, neproduktivní investice. Mohl bych pokračovat, byly to obrovské chyby před tou krizí. Ehm, ale máte pravdu, že chyby byly udělány i po začátku eh, té krize. I jak jsme reagovali, Eh, musíme být upřímní, když říkáme, že v příš prvních letech, v prvních programech bylo mm, velmi mnoho improvizace. Já osobně si myslím, že způsob, jak jsme řešili banky, byl příliš drahý a ne příliš efektivní. A když nás někdo kritizuje, že způsob, jak jsme e, řešili banky v Řecku, Eh, v první fázi, což znamenal v podstatě bailout investorů z většiny části mimo Řecko, to je pravda. A proto jsem mm, eh, tak pro nová pravidla BRD a princip bail-in. Neměli bychom znova dělat bail-out pro investory, kteří by si měli lépe starat o svá rizika, což byla zásadní chyba na začátku krize, to se teď snadno říká. Možná je to takové, zpět, taková, eh, takové, že po bitvě je každý generál, eh, ale byla to improvizace, byla to obrovská krize, obrovské riziko kontaminace a totálního skolabování finančního sektoru v Evropě. Takže byly okolnosti, proč se takto roz, rozhodlo. A, mm, ale mnoho e, zemí tak vlastně um, si odneslo veliké e, státní dluhy a velké problémy. Takže um, část toho už teď řešíme. První program pro Řecko, pokud si pamatujete, 86 miliard, tak tam byla 25 mm, na rekapitalizaci bank. Protože to teď děláme, tak jsme to nepotřebovali. Využili jsme, myslím, jenom 4,5 miliardy protože velká část toho řešení přišla ze strany soukromých investorů. A e, do bank jsme museli dávat jenom menší část veřejných peněz. A z toho vyplývá vaše otázka, co tedy s penězmi, které zbyly. Oni nezbyly. Pokud chcete využívat tyto prostředky na konkrétní účel, můžete je použít na sociální programy, na veřejné investice, na to všechno jsou dobré argumenty, ale nejsou to zbylé peníze. To by e, přispívalo k státnímu dluhu Řecka. Stejně by se to muselo jednou splatit. Bylo by to vlastně, mm, vlastně zvýšilo by to, to dluhové břemeno, takže nejsou to peníze zdarma. NPL, tedy nesplácené úvěry, to bude muset být soukromé řešení. Já už jsem vysvětlil, proč si myslím, že to je důležité. Nemyslím, že by to měl vždy platit daňový poplatník. Ten bailout bank a investorů na druhé straně. Pokud chcete chránit zranitelné občany, kteří si vzali úvěry a tak dále, tak tady můžete udělat specifické kroky, a to už se děje v Řecku, aby se tito lidé nestali Eh, oběti nějakých aukcí NPL. To je velký důležitý nástroj, jak otevřít znovu banky biznesu, vyčistit jejich rozvahy a měly by být paralelní politiky na ochranu těch zranitelných během tohoto procesu. Nejsem si jist, zda eh, bude potřeba tak obrovský fond, který by zase musel zaplatit daňový poplatník. Děkuji. Pan von Klins. Děkuji, pane předsedo. Eh, já ehm, mě, mě překvapuje, že bankovní sektor je stále poměrně fragmentovaný v eurozóně a v Unii jako celek. Přestože máme jednotnou měnu, přestože máme eh, projekt kap, mm, Unie kapitálových trhů, Eh, co jsou podle vás důvody toho, proč eh, finanční sektor není přeshraniční a konsolidovaný? Mm, vidíte tady nějaké změny do budoucna? Druhá věc se týká Brexitu. Londýn byl doposud finančním centrem v Evropě a také eurozóny svým způsobem. s odchodem eh, Británie, jak vidíte budoucnost Londýna eh, pro EU27 a eurozóny? Vidíte potřebu například přesunout clearingové aktivity do eurozóny? Nebo si dovedete představit, že tyto činnosti zůstanou v Londýně, i když Londýn odejde? To je snadná otázka. Eh, um, no, snadné otázky. Za prvé, proč je ten finanční sektor pořád roztříštěný? Tak eh, a ta hluboká fragmentace, která vyplývá z krize, nebo vyplynula z krize v bankovním sektoru a, a měli jsme na to reakci národních eh, orgánů a dohledu eh, na tu krizi, takže to bylo částečně soukromí aktéři, kteří se stáhly a začaly se orientovat více na domácí trh než před krizí, částečně regulátoři, kteří požadovali, aby omezili aktivity, byli obezřetnější vůči riziku. Prostě e, to je výsledek e, více domácké banky než přeshraniční. Cílem bankovní unie je vytvořit e, jednotná pravidla pro celý trh. Jeden dohled a tak dále. Jeden soubor pravidel který umožní eh, bankám fungovat eh, v přeshraničním režimu. Pokud je o eh, národní možnosti a specifické požadavky, tak už minulý rok byl sestaven dlouhý seznam 160 různých pravidel a nařízení, která stále platí na národní úrovni těch národních variant. A postupně Oni se pokoušejí tohle eh, vyčistit. Něco z toho eh, zůstane, velká část by měla být harmonizována nebo a eh, předána do ruku evropských regulátorů a, a dohledu. Takže si myslím, že ten proces probíhá. Určitě proběhnou nějaké přeshraniční fúze, více přeshraničních aktivit. Technologie tohle to určitě umožní. Už teď eh, jsme svědky eh, bank, které eh, vedou v, těch, v tom technologickém vývoji. Tady vidíte, že ty různé banky jsou aktivnější v různých zemích. Prostě lze to udělat nízkonákladově. Takže tenhle proces bude trvat. Brexit a, a role londýnské city. Samozřejmě londýnská city, to je finanční centrum Evropy a já si myslím, že zůstane jedním z finančních eh, center světa. Já si myslím, že City se nerozpadne a všichni neutečou. Prostě kvůli regulaci a přístupu eh, k, t- k jednotlivým trhům se něco eh, posune, ale ne v takovém rozsahu, jak spousta lidí doufala nebo očekávala. Clearingové aktivity z hlediska finanční stability bylo užitečné. Kdyby takové clearingové aktivity byly dobře regulované eh, a méně koncentrované. Z hlediska finanční eh, stability tedy. Takový eh, proces také proběhne, ale jak víte, pokud takové aktivity jsou na různých místech, na různých trzích, tak ty náklady by mohly eh, se zvýšit. A to, z toho má spousta lidí obavy. Protože používají clearing a dělají to, eh, chtějí to dělat za co nejnižší náklady, takže eh, tady by mohla být hospodářská cena, pokud je o cenu těchto aktivit. Děkuji. Dimitris Papadimulis. Σας καλωσορίζω για τελευταία. Vážený pane Dijsselblume, naposledy vás zde můžeme přivítat v našem výboru dnes a mohu říci, že moje frakce a já osobně jsme často vnímali jiným způsobem vaši politiku jako, eh, vedou, jako před, předsedy euroskupiny a také vaše posto- a tak často jsme se stavěli kriticky k vašemu postoji, nicméně vy nám přinášíte často dobré zprávy a čelíte a byli bychom přivítali, kdybyste nám řekl, když jste eh, takové věci i jak se skutečně vyvíjely, když jste byl silným předsedou Euroskupiny. Memoranda, to všechno bylo určeno na záchranu bank, ale ono vlastně to nepomohlo až tolik řeckým občanům. A dnes jste řekl, že řecký lid vlastně že zaplatil de facto dvojí cenu kvůli těm memorandum. Jednak, protože tam vlastně to řízení nebylo špatné, dobré, vznikalo spousta dluhu, ale na druhé straně také z důvodu provádění těch velice přísných úsporných programů. Možná, kdybyste byl mm, méně přísný, tak bychom byli mohli přinést lepší zprávy z Řecka. Myslím si, že se musíme soustředit na budování země, kde je velmi silný sociální stát, kde se provádějí reformy a kde také státní zpráva je daleko efektivnější. A rád bych tedy položil následující otázky. Těch 68 miliard euro z toho třetího záchranného programu Zaznělo zde, že část, která ještě nebyla použita na rekapitalizaci bank, by mohla být použita na to, aby se splatily ty úvěry, ty banky. Takže podpořil byste tento návrh, protože si myslím, že to je takový konkrétní krok, eh, krok k záchraně eh, dluhové situace v Řecku. Myslím si, že by to nikomu nevadilo. A potom také velmi často jste přicházel do Evropského parlamentu, ale euroskupina k tomu není zavázána, není to její povinnost. Byl byste tedy proto, aby eurozóna eh, prostřednictvím nějaké institucionální reformy musela skládat účty také Evropskému parlamentu? A potom bych rád také od vás slyšel, jak eh, hodnotíte předsednictví Eurosku? Děkuji. Eh, jsou tady určité eh, povinnosti a tenhle jednání je v, v rámci určité legislativy, takže samozřejmě lze se ptát na některé otázky, ale abychom, znali ten, abychom si uvědomili ten rámec. Děkuji, pane Papadimulisi. Pokud jste opravdu, opravdu jste sledoval tu naši práci velice kriticky, na to není jenom eh, vaše práce a povinnost, ale měl jste důvod být kritický a já už jsem eh, o tom eh, něco říkal. Doufám, že řečtí politici budou stejně kritičtí ke své politice v minulosti, jako já jsem se právě vyjádřil kriticky k naší politice v rámci řeckých programů, protože jedině tak budeme schopni něco dělat lépe do budoucna. Potom pokud jde o vaši otázku k eh, úvěrům eh, MMF a jejich eh, předčasnému splacení, jestli jste tohle myslel. Tak samozřejmě na euroskupině si přejeme, aby i MMF zůstal zapojen. Mezinárodní měnový fond souhlasil principiálně, že se bude účastnit tohoto programu, ale zatím nedal peníze na podporu svých slov, eh, abych tak řekl. Takže doufám, že to učiní eh, někdy příští rok. Takže eh, splatit úvěry MF a zapojit jej méně, když se ještě pořád bavíme o rozšiřování jeho účasti, to, v tom programu je to politicky obtížné. Ekonomicky a finančně to chápu. Já vím, že ty jejich úvěry jsou velice drahé a ty evropské úvěry jsou mnohem levnější. když hovoříme o, o dluhové otázce, a my, nebo Euroskupina, to bude eh, projednávat na začátku příštího roku, tak eh, budou přijata jenom závěrečná rozhodnutí na konci programu, to jsme říkali vždycky. A pokud ten eh, program bude dokončen úspěšně, a to zatím mm, docela běží, tak se budeme zabývat udržitelností dluhu v dlouhodobém horizontu a budeme zjišťovat, co dále je třeba pokud chcete toho udělat eh, více, pokud budete chtít eh, zjistit eh, nějaké možnosti, tak je to samozřejmě možné. My chceme, aby MMF zůstal v odpovědný za řecký program. Takže vám nemůžu k tomuto poskytnout konečnou odpověď. To je na euroskupině. Potom Euroskupina eh, odpovědná Evropskému parlamentu. Tuhle debatu už eh, jsme vedli víckrát. Já eh, si vážím komunitární metody, nicméně nemusí se tím vyloučit mezi vládní spolupráce mezi členskými státy. Pokud chceme v Evropě dosáhnout pokroku, posílit svoji činnost, tak to pravděpodobně bude muset být kombinace někdy toho komunitárního, někdy mezivládního. Možná, že to, že já jsem tady eh, dnes, je taková vazba mezi tou mezivládní skupinou ministru eurozóny a Evropským parlamentem. A to tež eh, platí eh, k jin, evropské praxi jinde. Prostě nemůže to být vždycky mezi všemi zeměmi a euroskupina I je toho příkladem. Je to velký a důležitý výběr ze zemí EU, které se rozhodly do tohoto projektu a budou eh, v tom i nadále pokračovat. A nezapojuje se do toho celá 27. Možná, že do budoucna, ale každopádně tohle nám nezabrání eh, se posouvat před v tuto chvíli. Takže tyto dvě metody, komunitární a mezivládní, i nadále eh, budou uplatňovány současně a samozřejmě mezi nimi bude docházet k určitému napětí. A potom ke kolegovi Mariu Centénovi. Já jsem velice rád za to, že byl vybrán a, a ještě i z této a, pozice bych mu rád poblahopřál a mm, popřál hodně úspěchu. Mimochodem, to, že se Portugalsko dostalo z té své situace za to vděčí jemu, ale také předchozí vládě Portugalsku se daří velice eh, dobře. Martin Centeno to velice dobře uřídil v posledních letech a myslím si, že eh, se jedná prakticky o symbolickou odměnu téměř eh, za tuto snahu, že bude od ledna předsedou Euroskupiny a přeji mu hodně úspěchu. Děkuji. Sven Gold. Já budu mluvit německy, abych byl možná přesnější. Nejprve bych chtěl také jménem naší frakce poděkovat za spolupráci a přeji vám samozřejmě do dalšího života profesní dráhy všechno nejlepší a zejména tedy v oblasti veřejných služeb. Také bych chtěl z našeho hlediska přivítat vaše přispění, protože jste skutečně pracovali v obtížných dobách. Právě bylo potřeba přijímat obtížná rozhodnutí eh, ohledně Řecka, sjednocování eurozóny. A myslíme si, že v těchto obtížných dobách jste skutečně dokázal obstát. Celá léta jsme se s vámi přeli o tématech daní. Myslím, Myslím si, že jste byl silnější také v otázce eh, výdajů a slabší u toho, co bylo nutné na straně příjmů, ale hlavní otázka, která vlastně vyvstává pro mě na konci tohoto mandátu, je institucionální role eurozóny a jak vlastně je nastavena. Vy jste vlastně uvedl v život některé reformy, které vítáme, které by měly přinášet větší transparentnost, ale zůstává zde ten hlavní problém. Euroskupina přijímá rozhodnutí, které se všemi těmi reformními programy vlastně s těm, za těch okolností, kdy miliony lidí jsou nezaměstnaní a, a z té opatření, která byla přijata vládami, ale proto to rozhodnutí kdo nese jakou část odpovědnosti, kdo obhajuje jaké pozice. To není dosti transpa- transparentní. Zdá se, že je to vlastně takový nedostatek eh, právní povinnosti rovnosti v evropských institucích. A já vím o různých těch rozporech eh, fina, mezi financi ministry. Eh, někteří říkají něco jiného než potom říkají v Bundestagu nebo národním médiím nebo v národních parlamentech to je tedy ještě stále otevřená otázka, proto si myslím, že byste mohl přispět k větší důvěře, spravedlivosti a transparentnosti v evropských institucích, tak byste se měl postarat o větší přístup k dokumentům, tak aby ty dokumenty a zápisy nebo protokoly, pokud existují, byly zveřejňovány za poslední léta, tak aby občané, až se budou rozhodovat ve volbách, skutečně věděli, co se děje. Já si myslím, že tyto, krá... tyto kroky by vedly k větší transparentnosti, k větší důvěře, alespoň v určitém časovém horizontu. Musí občané vědět, jací ministři obhajovali jaké pozice, jaká měli stanoviska. Myslím si, že byste do ledna ještě mohl něco v tomto udělat, tak aby vaše bilance se ještě zlepšila v to, z tohoto hlediska. Děkuji. Děkuji, pane Gigolde. Říkal jste přátelské a méně přátelské věci, takže děkuji vám za ty eh, přátelské. Říkal jste, eh, že jsem byl slabší k té daňové stránce. No. Ale no, to je citlivá věc, protože nesouhlasím, upřímně. Říkal jsem tady, že daňová politika nizozemska nepomohla, že naopak eh, přidávala k problému a že bychom se měli eh, stát součástí řešení. A za poslední dva, tři roky jsme úplně změnili svoji strategii. Hmm, možná, že to neuznáváte nebo to nebudete chtít uznat veřejně, ale upřímně řečeno je to pravda. Za evropského eh, předsednictví eh, v roce 2016 Nizozemska jsem se opravdu vynasnažil, abychom se eh, eh, dohodli na eh, směrnici proti vyhýbání se daním. Tam bylo nějakých 5-6 návrhů a před koncem roku jsme také se dohodli na druhé variantě této směrnice, což bylo velice kontroverzní v Zemsku, protože to přímo zasáhlo tu strukturu, která je tak oblíbená u amerických firm, které využívají zemský daňový systém. Takže já si myslím, eh, že eh, ten váš tlak a tlak vašeho parlamentu byl opravdu užitečný, že v posledních letech jsme opravdu eh, dosáhli užitečného pokroku. Ale tak to je, prostě ta práce není nikdy ukončená, je třeba pořád pokračovat. Transparentnosti. Tam jsem se pokoušel opravdu to vylepšit. Vzhledem k tomu, že je to mezivládní rámec a neformální zasedání to je což je eh, prostě specifické eh, uspořádání v euroskupině, tak v tomto rámci jsem se pokusil maximálně zlepšit transparentnost. Takže všechny dokumenty eh, byly připravovány, i když je připravovaly jiné instituce, tak jsme opravdu tlačili na to, aby byly zveřejněny ještě před zasedáním. Takhle větší svět viděl, z čeho vycházíme při našich debatách. Pokusil jsem se maximálně eh, vylepšit komunikaci. Eh, udělali jsme eh, taková schrnutí pro veřejnost po zasedání. Pokud hovoříme o zápisech a dokumentech, tak tyhle kroky už byly přijaty. Pokud je budete chtít také za minulost zveřejnit, tak to je velice obtížné vždycky, protože byste chtěl aby ministry věděli předem, pokud, eh, že, že, že se něco bude zveřejňovat. To je v pořádku. A já to obráceně, to se nezdá vhodné. Každopádně za rozhodnutí jsme, myslím, eh, přijeli v roce 2016, tak od té doby všechny dokumenty pro Euroskupinu a stejně tak jako podrobný program to je všechno zveřejněno před zasedáním a, a samozřejmě i ty věci po o něm také. A to všechno. Myslím si, že jsme tady velice pokročili. I ty e, zápisy e, e, v kabinetu. E, to, jsou, to je to archivní pravidlo a 30 let, je něco jiného, říká předseda. Mimochodem, ještě jednu připomínku, protože to eh, mi připomíná starou debatu, kterou jsme vedli po eh, rozhodnutí o Kypru. Pan Gigol eh, tehdy neustále se ptal, kdo jak rozhodoval v místnosti na Euroskupině. Já jsem tehdy říkal, a budu i dnes říkat, že to je, bylo společné rozhodnutí přijaté jednomyslně. A pokud kterýkoliv kolega ve svém parlamentu řekl něco jiného, jak jste právě naznačil, tak nebyl úplně upřímný. Bylo to společné rozhodnutí přijaté jednomyslně. A mimochodem, ten výsledek pro Kypr a kyperský program je mnohem efektivnější než eh, ty eh, programy pro Řecko. A to eh, také souvisí s tím odlišným přístupem, který jsme udělali u Kypru, za který jsem byl opakovaně kritizován a budeme opakovaně bránit. Rozhodli to všichni zúčastnění ministři. Děkuji. Pan Anemans. Děkuji, pane předsedo. I když um, mi eh, debata uh, ponechává dojem, uh, že trošku hovoříte vágně o politických výlídkách eurozóny, uh, tak se přesto pokusím uh, pokud jde eh, o, o eh, v náladu a to, eh, ten, ten kontext výběry vašeho následovníka a se zeptat, to je takové symbolické. Ano, musíte ocenit portugalskou politiku, ale přece jenom je to někdo ze socialistické strany. Kdo, pokud to můžu schrnout, se eh, rozhodně staví za eh, státní investice a rigidní eh, politiku úspor. A nizozemské noviny Die Welt také dostali dokument od komise, podle kterého celá řada zemí, kde se lidé bojí o stabilitu růstu Itálie, Španělsko, Slovinsko, měli mít daleko mm, menší vliv najednou. Já se chci eh, zeptat, eh, jestli eh, váš odklon, tedy odchod je konec symbolické politiky úspor. A pokud ne, tak proč se mnou nesouhlasíte? Děkuji vám, pane Anemanci, za otázku. Já jsem velice rád za ní, protože to je docela zajímavá debata v médiích, jestli portugalská vláda splňuje eh, fiskální politiku a podporuje ji nebo ji odmítá. A co by to znamenalo pro eh, budoucnost politiky eurozóny? Za prvé strategie eurozóny, strategie euroskupiny, to nikdy eh, nebyly úspory. Tečka. To je retorika, to je ta debata, kterou jsme vedli, ale ta strategie vždycky se točila kolem strukturálních reform, aby naše ekonomika byla odolnější, konkurenceschopnější, aby zlepšovala produktivitu. Za druhé, abychom pracovali na udržitelných veřejných financích, abychom pracovali velice postupně na tomto proces stále ještě nedokončený v mnoha zemích. Takže ta strategie byla vždycky taková dvojí, trojí v různých variantách. Rozhodně to každopádně nebyly jenom úspory, to je naprosto nepochopení naší práce. Portugalsko do značné míry eh, dodržuje. Přijali velice důležité eh, kroky k fiskální politice a stávající vláda se neodklonila od této cesty. A portugalští kolegové docela jasně dali najevo, že Portugalsko by i nadále měli, mělo zůstávat na této cestě. To znamená směrem k udržitelným veřejným financím. Takže pokud ta otázka zní, jestli portugalský nový minister je proti úsporám, tak si myslím, že to je nesmyslná otázka. Strategie e e euroskupiny se nikdy nevyznačovala úsporami eh, nebo nějakým jednorozměrným eh, přístupem, tak to nikdy nebylo. No, naše strategie se tedy, myslím, eh, zásadně nepromění. Velká část vyplývá z paktu stability a růstu a další dohody a další dohod mezi námi. Potom je tady důležité vyřešení problémů bank, tady se tedy vytváří evropská pravidla a předpisy. Změna předsedy neznamená, že najednou eh, se změní politika. Ta je zakotvená do dohod mezi námi a, a pořád se budou přijímat rozhodnutí na euroskupině jednomyslně. Děkuji. Esther de Lange. Děkuji, pane předsedo. Já si myslím, eh, že to první kolečko, které jsme si vyslechli, eh, tady víceméně zazněla, a mm, zazněla všechna oslavná slovo nebo naopak eh, kritika na adresu šéfa euroskupiny, mm, no, laskavá slova, možná od frakcí, které nejsou ani vaše vlastní, což v evropském rozměru znamená, že jste udělal velice dobrou práci. Já mám něco k eh, tomu, co jste říkal o bankovní unii. Velice pečlivě eh, jsem poslouchala to, co jste eh, říkal o nedávných případech řešení krizí bank a jak navázat na zkušenosti, které jsme tam načerpali. Tyhle případy samozřejmě ukázaly, že ta východiska národní a ty národní rámce se v Evropské unii velice liší. Znamená to, že eh, je vaším závěrem, že k dokončení třetího pilíře bankovní unie bychom měli mít nějakou strukturu, která ponechává odpovědnost a možná i část celkového rozpočtu, pokud jde o těch 0,8 eh, eh, vládních vkladů ve budoucím Edisu, na národní úrovni v nějakém Evropském fondu, takže pokud eh, vzhledem k tomu, že ta situace se tak odloží, tak možná, že to DGS na národní úrovni možná bude něco, třeba, aby to bylo něco více než kasička. Prostě bude eh, třeba tam nechat něco na národní úrovni pro případ krize. A potom druhá otázka, ehm, která se týká toho, jak ten balíček bankovní unii a konkrétní výsledky k eh, nedobytným úvěrům a dalším historickým otázkám eh, musí vykazovat pokrok. Pokroku je třeba na obou stranách eh, snižování rizika i sdílení rizika. Já nejsem, i když by mě z toho Pervanš Berens vinila, kdo říká, že je třeba maximálně redukovat eh, riziko, než začneme pracovat na Edisu, ale ještě než se pustíme do tohoto procesu, eh, nesmíme, eh, neměli bychom definovat, co to je snižování rizika, jaké procesy jsou nejdůležitější pro Edis a jaká měřítka chceme uplatňovat po celé cestě. Nemusí být vždycky specifičnější. Pokud jde o nedobytné úvěry NPL, tak Eh, pan předseda říkal, že data eh, jsou povzbudivá, to je pěkné, ale jaký realistický rámec k jejich snížení v nadcházejících, dejme tomu, pěti letech máte, abychom se dostali eh, více do souladu s národními čísly? Děkuji. Děkuji paní De Lange a děkuji vám také za podporu v posledních letech. Vaším konkrétním otázkám ty případy rezoluce vedly k různým reakcím. Někteří říkají, že ty příklady ukazují, že bankovní unie selhala, jiní, že funguje. Já si myslím, že to ukázalo, že bankovní unie funguje, ale také to ukazuje, že jsou tam stále určité slabiny. Věci, které jsme nepromysleli, předtím, které nás, který jsme neuvažovali. Eh, systémy, národní systém insolvenční jsou stále velice odlišné. Je to velice komplexní z důvodu složitých právních otázek v tomto rámci insolvence a já si myslím, že je třeba to řešit specificky pro banky. Pokud chcete být při, velmi ambiciozní, tak můžete říct, že se už zbavíme těch národních insolvenčních rámců a uděláme jeden evropský. Tak to je obrovská operace, která má obrovské právní politické důsledky. Jiný přístup by byl specificky kromě národního insolvenčního rámce mít jeden způsob, jak eh, přistupovat k evropské standardní nesol, insolvenci bank. Musela by být harmonizace, musíme se zamyslet nad vztahem mezi insolvencí a rámcem řešení krize rezoluce. Musíme zajistit, aby insolvence se nestala tou preferovanou cestou, protože to je snazší eh, i v případech, kdy to měla být rezoluce. Eh, komise tady již odvedla eh, určitou práci, je to velmi důležité, pokud chceme dokončit bankovní unii a vytvářet unii kapitálových trhů. Pro finanční sektor, banky obecně bychom mohli mít rámec insolvence na, na, na evropské úrovni. Takže toto zvednout jaksi z národního rámce insolvence no, a vytvořit evropský. Nejsem si jistá, zda paní Beres souhlasí, ale kývá, kývá hlavou tedy jiným směrem. Měli bychom tady tu kompetenci vytvořit. Ale je to důležité pro fungování Unie kapitálových trhů. Ne, nevytvoříte Unii kapitálových e, trhů jednotnou, pokud budou tak velké rozdíly. Dále, co potřebujeme pro redukci rizik? Dobrá věc na té cestovní mapě Eh, pro bankovní unie bylo, že tam je specifikováno, co je třeba udělat pro stílení a snižování rizik. Problém byl, že to nebylo dostatečně specifické, kdy tedy eh, se podnikne další krok, což je nyní zneužíváno státy, které nechtějí dělat nic pro snižování rizik a státy, které nechtějí dělat nic pro sdílení rizik, protože říkají, že ještě na to není čas nebo že udělali dost. Takže další fáze, a to je závěr, který eh, jsme vyvodili v pondělí na Eurogroup, Další fáze je, že na základě dobrého dokumentu komise, který vypracoval na náš zá, eh, žádost a zhnula dosavadní práci, který skutečně dělá nějaký dojem, tak můžeme specifikovat, jaké další kroky podniknout a co spustí co. Říct si to je snazší, než to udělat, protože pokud nechcete EDIS, tak budete maximalizovat, to, mm, co je potřeba. Ne, předtím, než bude té moci přistoupit k EDIS. My chceme uh, být přesní, uh, ale kdy tedy je třeba podniknout další krok, jinak se to zasekne. Děkuji. je mm, obtížné identifikovat eh, země, které nechtějí dělat nic, to musí být diskuse, jako symetrii mezi oběma úrovněmi. Budeme pokračovat. Kostas Mavridis. Děkuji. I když mm, chci mluvit o EDIS, vzhledem k tomu, že toto je poslední příležitost sejít se s panem Disblumem, eh, tak eh, jsem se chtěl zaměřit na otázku, kterou je třeba ještě vyjasnit a myslím, že vy jste ta správná osoba. Mimochodem, pane Dijsselblum, já vám přeju eh, hodně úspěchů ve vaší budoucí snaze, co se týče krize na Kypru. Vy jste řekl, že máte dobrou paměť. Já vám chci něco připomenout. Byl březen 2013. Bailin možná byl nevyhnutelný, dejme tomu, za určitého scénáře. Po dlouhé schůzce ministrů financí eurozóny na Eurogroup bylo oznámen první návrh Bailin, včetně um, krátkodobých vkladů. Druhý den po intervenci ECB tato chyba byla opravena, takže tam nebyla žádná daň eh, na mm, pojištěné vklady. Takže ta hádanka je, i když jsme očekávali horizontální bail-in pro všechny banky, tak jsme skončili s bail-inem, který byl zaměřen na dvě největší banky na Kypru. Jedna byla uzavřena, druhá byla asi 50 bail-in eh, vkladů nad pojištěné tedy. Jak můžete to vysvětlit? Jak je možné? Jsme začali horizontálním bailinem a skončili jsme scénářem, kde se to zaměřilo jenom na dvě systémové banky Eh, očekávali bychom horizontální s vyloučením těch 100 eh, pojištěných vkladů. A víte, že v tuto chvíli hm, každý evropský občan z Kypru, na Kypru si nemůže otevřít účet v bance v Belgii. Děkuji. Děkuji, pane Mavrides. Děkuji za la, vaše laskavá slova o mé budoucnosti. Když se, vy se vracíte k rozhodnutím z roku 2013, především já si myslím, že si všichni uvědomujeme, že situace na Kypru byla ponechána příliš dlouho, byla um, to Eh, až po volbách. Ten program pro Kypr měl začít ale dřív. V době, kdy já jsem se dostal k této prav funkci v únoru 2013, tak bylo jasné, že jsme nemohli už pokračovat dál v tom odsouvání problému. Bylo by mnohem lepší pro Kypr, kdyby ta situace byla řešena dříve a ty programy začaly dříve. Máte samozřejmě pravdu, byly tam dvě rozhodnutí Jednak tam byl mm, velice silný pocit v Eurogroup, že bail-in byl nevyhnutelný od začátku, ale ve vší upřímnosti kyperská vláda si to nepřála. A proto jsme se dostali k tomu prvnímu kritizovanému řešení, což bylo ta dáň paušální na všechny Eh, kumulované účty ve všech bankách pro všechny. Byla to dáň. příspěvek nebo dávka, aby byl zachráněn finanční systém na Kypru. Za to bylo oprávněné nebo ne. Hlavní kritika byla, že jsme nerespektovali eh, garance vkladů, poštění vkladů ale když se podíváte na velikost eh, finančního sektoru na Kypru, ty výše vkladů v bankách, tak nebylo efektivní, nebyl, neexistoval efektivní program pojištění vkladu na Kypru. Vůbec. Takže pojištění vkladu v tu chvíli na Kypru byla fikce. A kritika, že jsme poškodili pojištění vkladů, to byla také fikce, protože Kypr by nikdy nebyl schopen udělat bailout, eh, zachránit všechny vklady v kyperských bankách. To byla reálná situace. Bail-in neměl podporu kyperské vlády, takže jsme eh, přispěli k jinému řešení. Bylo to dávka nebo levy. Eh, kyperský parlament odmítl toto řešení. A my jsme řekli, tady budeme znovu vyjednávat a dospěli jsme k bailinu což preferovala velká skupina ministrů a institucí v Eurogroup už na začátku, tak si to pamatuju já. A kyperská vláda souhlasila s tím druhým návrhem. Ano, jinak bychom takto nikdy nerozhodli. Musíte si uvědomit, že ten opačný přístup, pokud by byl bail-out bank, tak eh, by to plně chránilo všechny investory a eh, tady mm, to by z bank, Kypr zbankrotoval, takže bail-in pro Kypr mm, vlastně snížil obrovské dávky na Kypr, takže jsme, proto jsme mohli ten program omezit na 10 miliard. Kdybychom měli udělat bailout všech bank, i těch velkých, které byly částečně restrukturalizovány nebo likvidovány. Kdybychom to likvidovali, tak by Kypr měl teď mnohem větší státní dluh. Takže jsem rád, že jsme to neudělali. O tom jsme mluvili v případě Řecka. Řecko zůstalo s velkými dluhy. Bailout bank, bank je velice drahá věc a nefér pro daňové poplatníky. Děkuji. No. Děkuji, pane předsedo. Pane předsedo Dajsoblím, děkuji, že jste eh, mezi k nám eh, přišel. Také vám eh, přeji hodně úspěchů v nadcházející kariéře. Eh, vy jste už tak trochu eh, před důchodem, ale eh, pokud je o vaši úlohu na euroskupině, můžete si dát teď červené víno nebo kávečku a ohlížet se zpět. A já se k tomu zeptám, mm, k tomu, co už je pryč, k těm specifickým doporučením pro jednotlivé země. Eh, objevila se spousta eh, zpráv, ale příliš často eh, se říká, proč vlastně, eh, nebo že, že, že to země odkládají, že to, že to ignorují. Proč se eh, to nesleduje více? Hm, nevezmete si do ruky nějakou silnější hůl, eh, nedat fiskální kompakt do evropské legislativy, tak jak to třeba Evropská komise především navrhla. Druhá otázka, institucionální ustrojení EMU. Od krize v roce 2008 došlo k, eh, v celé eurozóně eh, eh, k změnám v Unii je silnější. Změnila se tam spousta věcí, ale myslíte si, že kdybychom takovouhle krizi prošli nebo prodělali znovu zítra, tak ji tak obstojíme bez škrábnutí? Ehm, eh, eh, děkuji a také eh, děkuji, že už mě chcete posílat do důchodu. Já se potom přijdu k vám zeptat na to, jakou mi budete vyplácet. Já jsem příliš mladý, tedy abych odcházel do důchodu. Specifická doporučení pro jednotlivé státy bylo poměrně slabé a je Eh, také pravda, že když se podíváte na zprávu OECD o strukturálních reformách, která byla implementována v eurozóně, tak eh, se to liší podle jednotlivých zemí. Některé země udělaly málo, jiné eh, nuceny okolnostmi nebo programem odvedly velice obtížné strukturální reformy. Je zajímavé, když se podíváte na eurozónu, tak státy s největším růstem jsou ty, kteří které provedly obtížné strukturální změny v posledních letech Irsko, Španělsko, Portugalsko, Bálské země, Nizozemí také. Vykazuje silný růst po té, co bylo přijata obtížné opatření. Měli bychom změnit způsob implementace nebo e, pro, prosazování specifických doporučení. Já osobně ehm, bych řekl, že když se podíváte, jak velký politický boj již probíhá v implementaci fiskálního rámce, tak si dovedete představit tu válku, která by probíhala, kdyby komise skutečně intervenovala a řekla, teď musíte přizpůsobovat svůj z, eh, eh, trh práce, mm, penzijní systém a podobně. Je spíše o tom jak zlepšit ten ownership v těch zemích. Jeden eh, způsob, jak to udělat, je, a to je taková myšlenka v návrhu komise, víceletý, více víceletý přístup. Dohoda s vládou na příští tři roky, jaký program máte, co budete dělat za reformy a komise to může kritizovat, může říct si to není, nestačí, musíte řešit tyto problémy, Tady udělat dohodu a spojit to s, s určitou podporou reform. Komise také k tomu může, má návrhy. Jak podpořit země, které dělají reformy? Víceletý přístup, kdy členské státy předloží, co je třeba udělat, co udělají v příštích třech letech a um, dialogu s komisí mohou dosáhnout dohody. E, komise e, každý rok prostě e, mm, dá doporučení a státy řeknou, že oni plánují něco jiného, takže jde o ten ownership, aby to vzali za své. Máme důvěru, že nedostane nová krize? Nemáme ještě, protože proč? Protože to jde o odolnost vůči šokům. Jak můžeme absorbovat šoky, pokud k ním dojde? Některé členské státy mají stále malý fiskální prostor, takže eh, aby mohli reagovat na ekonomický šok expansivnější fiskální politikou v některých zemích, tak to je prakticky nemožné, velmi obtížné. Banky jsou samozřejmě v lepším stavu, ale ne všechny. Já bych řekl, že finanční sektor má větší kapacitu absorpce šoků, více kapitálu, zdravější rozvahu, takže to je možné zlepšit. Domácnosti jsou stále zranitelné. Dluhy domácností v řadě zemí jsou velmi vysoké pokud by došlo k ekonomickému šoku, tak to bude obrovské riziko pro tyto domácnosti. Pokud skolabují trhy nemovitostí, vy máte velkou hypotéku, dluhy, tak máte problém. Takže otázka zadlužených eh, domácností i bude velmi důležitá pro ekonomický růst. A teď eh, máme čas a můžeme to využít na snižování zadlužení, vytváření fiskálního prostoru, na jejich eh, polštářů na úrovni firem, domácností i vlád. Potřebujeme být odolnější vůči šokům. To je tedy defenzíva. Ofenzíva je, abychom zajistili pokračování tohoto růstu, byli konkurenceschopní, investovali do vzdělávání, podporu trhu práce, inovace, v Evropě a tak dále. Takže to je tady ta obrana, absorpce šoku a, a ofenzíva být silnější. A na obou stranách je tedy, na obou stranách mince je třeba pracovat. Pedro Silva Pereira. Dě, <clears throat> děkuji, pane předsedo. Desde o Eurogrupo elegeu um novo uh, presidente, um ministro já bych tedy položil otázku v portugalštině. E, Euroskupina bude mít tedy nového předsedu, pana Maria Centena. To je mm, dobrá zpráva, zdá se mi tedy pro budoucnost euroskupiny a samozřejmě je to dobrá zpráva pro Portugalsko. Pane Dizelblome, vy jste správně zdůraznil pokrok, který, kterého dosáhlo Portugalsko v posledních letech. A protože máte vynikající paměť, jak jste sám zdůraznil, tak si určitě vzpomenete na to, že před nějakou dobou jsme ještě hovořili o sankcích proti Portugalsku, protože předchozí vláda zhoršila situaci, ale situace se mezi tím výrazně zlepšila, veřejný dluh se snižuje, státní deficit také. Portugalsko eh, už eh, opustilo ten proces přehnaného deficitu. Ministr financí nyní tedy je zvolen od 1. ledna příštího roku do čela euroskupiny. A nyní tedy no, ministři financí budou muset říci, do jaké míry se finanční politiky změní nebo ne. Vy více, lépe než kdo jiný znáte euroskupinu a z tohoto důvodu bych rád znal váš názor ohledně toho, jaké jsou výhledy, jaké jsou perspektivy a také taková politická atmosféra, abych tak řekl, jaká panuje v euroskupině v rámci řešení rozdílů mezi jednotlivými ekonomikami a zbližování měnové. Vlastně dá se tento problém vyřešit? Takže zaprvé do jaké míry eh, rozpočtová kapacita euroskupiny se bude moci využít také proto, aby se bojovalo proti těmto rozdílům mezi jednotlivými ekonomikami. A za druhé, <clears throat> jak můžeme bojovat proti té makroekonomické nerovnováze, díky přebytkům rozpočtu. Vy jste říkal, pane Dizoplome, že je důležité, aby země, které mají větší rozpočtovou marži, více investovaly, tak aby se podpořil růst. Ale to je takové heslo, které se často opakuje. Ale nástroje, které, kterých my bychom k tomu dosáhli, jsou stále velmi slabé. Uh, politika eurozóny by měla být vyzbrojena eh, robustnějšími nástroji, tak aby ty státy s větší rozpočtovou marži skutečně byly přinuceny dělat, co mají dělat, aby tedy více investovaly pro podporu růstu a zaměstnanosti. Děkuji. Um, so, uh, thank you, uh, Mrs. Silva Pereira, for your questions. Děkuji, pane Silva Pereira, za vaše otázky. Ehm, vy jste ehm, zmínil minulou vládu Portugalska. Já jsem také spolupracoval jako předseda Euroskupinu s minulou vládou a také jim musíme dát nějaký kredit že odvedli e, obtížnou práci, aby dostali Portugalsko z krize. Já jsem eh, už se spolupracovala s Marie Louise Albuquerque, která e, byla velice respektovaná jako ministrině financí v euroskupině ano, stále jsou tady základní odchylky mezi námi, mezi ekonomickou fiskální pozicí zemí v eurozóně. Je to politicky složité, je to také obtížné mm, dělat efektivní politiky. Například pokud jsme všichni ve stejné fázi cyklu, tak bylo snazší pracovat monetární politiku pro nás všechny. Ale jsou rozdíly. Fiskální prostor je k dispozici v zemích, které jsou již na vrcholu cyklu, mají plnou zaměstnanost. Otázka je, měli by utrácet víc a ještě více, tedy um, eh, přehrávat ekonomiku a vytvářet bubliny, e, protože ekonomice lze pomoci veřejnými výdaji, takže to je jeden z klíčových témat. Eh, myslím, že to ukazuje že klíčová jaksi odpovědnost za vytváření vyváženější pozice je stále na národní úrovni. Já často říkám, že členské státy a národní politici často viní Evropu a eurozóny za svoje problémy a velice často očekávají řešení svých problémů, že přijdou z Bruselu. A já si nemyslím, že to je správné. Myslím, že obojí je špatně. E, problémy v členských zemích byly způsobeny špatnou národní politikou. Většina řešení musí být na národní úrovni. Reak, budoucí reakce na ne- negativní šoky v některých zemích budou vyžadovat stabilizační nástroj, Jak jsem řekl, myslím, že by to měl být nástroj financování zemí, které dělají reformy. Já si osobně myslím, že jsem by mohlo tady sehrát určitou roli, ale diskuse o těchto nástrojích, jejich velikost, design, kde kontroluje, to je stále ještě v rané fázi, tady mnoho různých návrhů, nejsme Mm, tedy ne, vůbec se neblížíme ani konvergenci v tomto tématu. Děkuji, Werner Langen. Ano, děkuji, pane ministře. Já bych chtěl výslovně poděkovat za váš spravedlivý a pragmatický způsob, kterým vykonáváte vaši funkci i přes chválu předřečníků bych jsem zažil Například v Portugalsku, ta na misi toho šetřovacího výboru. Nicméně bych vám chtěl položit dvě otázky. Vy jste řekl, že práce na daňových záležitostech byla také na agenda programu zdanění práce. Uh, tam potom došlo k určitému posunu a tak je to, teď je to skutečně, tak příští týden budeme hlasovat, že Irsko, Nizozemsko, Lucembursko a Malta i přes snahy bojovat proti nekalé konkurenci v daňové oblastce v mezinárodním hodnocení jsou považovány za daňové ráje. A takže otázka zabývá se, lase euroskupina pouze také těmito otázkami nebo jenom daně, zdaněním práce. Potom druhá otázka, univerzita v Amsterdamu zjistila, zjistila, že 23 všech investic podniků v celém světě vlastně je v Nizozemsku, takže systém patentů a licencí, který Nizozemsko uplatňuje, je jeden z důvodů pro to, že podle průzkumu, který byl zveřejněn minulý týden, Euroskupina rozděluje otázky příjmy a zisky. Některé ty země, které jsou považovány za daňové oázy, za daňové ostrovy a tím se vlastně ztrácí a to, tam jsou země jako Německo, Španělsko, Francie, Kypra, Kypr, Portugalsko a Řecko. Jak vidíte budoucnost eurozóny, pokud tady toto rozštěpení bude dále existovat a co říkáte eh, v tomu v souvislosti s těmi nejnovějšími návrhy komise? tam vlastně, že by se neměly používat podmínky Maastrichtské smlouvy na všechny země, ale pouze na ty země, kde, které přesahuje zadlužení eh, 200 miliard euro ročně. Uh, uh, uh, Děkuji za vaše přátelská slova a za spolupráci v posledních uh, letech a já přeji vám i vaší uh, frakci také hodně úspěchu i v uh, té uh, daňové otázce. Německy už toho víc neřeknu. Ano, hovořili jsme tady o uh, zdanění, eh, protože pokud se podíváte na ty makroekonomické otázky, ten daňový tlak na eh, faktor práce je mm, vysoký. Jenom Irsko eh, má velice nízkou daňovou zátěž práce, ale jinde je to nad průměrem OECD, což je velice těžké pro tu nižší část, eh, což, který, která je pod velkým tlakem. A máte pravdu, eh, je tady vazba. Kdybychom eh, úspěšně zvýšili efektivní zdanění velkých firm, tak můžeme snížit tlak na zdanění práce. Ptal jsem se potom hodně na Nizozemsko já jsem tak eh, trochu eh, v eh, nepříjemné pozici, protože já už nejsem nizozemský minister financí. Můžu vám říct ten přístup nové vlády. Vy to víte, vy to víte tak můžu vám říct ten přístup nové vlády, a, hm, ale pravděpodobně jich neměl, protože nejsem jejich mluvčí. Já nevím, jestli bych dokázal úplně vysvětlit, co dělají, ale to je můj problém. Obecně eh, jsem se pokusil se k tomu eh, stavět co nejotevření a za posledních pět let eh, ukazuje americký, tedy výzkum Amsterdamské univerzity, že řada mezinárodních firm také používají, používá daňový systém Nizozemska, nejenom aby tak platili daně v Nizozemsku, ale aby se zisky protáhly přes Nizozemsko do jiných daňových rájů v tropech. A celý tenhle model vůbec nemá budoucnost. My jsme hodně to už pokročili v Nizozemsku za posledních pět let. Mm, ne, není to tak. Já jsem eh, vedl velice otevřené eh, debaty eh, a v naší koalici jsem to říkal velice otevřeně. Měli jsme k tomu debatu v Národním parlamentu. Tam často Mm, většina nechce řešit ty otázky nebo velice zdráhavě chce měnit ten nizozemský systém. Ale já si myslím, že to eh, musíme udělat, protože to nemá eh, budoucnost. Eh, a pokud bychom mohli z toho použít ty extra příjmy na snížení zdanění práce, tak by to bylo mnohem spravedlivější, zlepšilo by to fungování ekonomiky i životní úroveň našich lidí. Já co vám k tomu ještě můžu říct? Ta druhá otázka byla jménem to byla ta nová pravidla pro euroskupinu, která navrhuje eh, eh, komise jiné zacházení pro Itálii a vlastně zážení určitých průměrných hodnot pro země. A to zveřejnil Špígl, eh, ale ne Evropská komise, ne? Já jsem se snažil hledat v tom balíčku a nebylo to tam. Já vlastně s vaším předsedou, já jsem si ten balíček včera eh, přečetl a tohle jsem tam nenašel. Děkuji, Iba je. Děkuji, pane předsedo, děkuji, pane Disselbrome. Já bych se chtěl vrátit ke dvěma nebo třem bodům z vašeho příspěvku. Tak já jsem zpravodajem té zprávy, o které budeme hlasovat jsem také rád, že byly dosaženy lepší ekonomické výsledky, když ta, ten růst je ještě takový eh, bázlivý v některých zemích a ještě vlastně jsou velké nerovnosti mezi ekonomikami je, eh, zvyšuje se chudoba a nedochází k takové konvergenci mezi členskými státy. Takže myslím si, že tyto protichůdné signály by měly být řešeny v rámci ekonomické politiky. Junckerův plán je důležitá etapa pro soukromý sektor a myslím si, že by měl být doprovázen také plánem investic pro veřejný sektor. To, co říkají mnoho, ekono, mnoho ekonomů, to říká a šéfové podniků, že ztratí výhodu, protože je zde nedostatek investic a infrastruktura stárne, to působí mnoho mnoho problémů ekonomice, protože to má důsledky z hlediska nedostatečné dopravy, stárnutí železničních tratí v, v energetice a tak dále. Jak říkala kolegyně Perván Žberes, je to otázka rovnováhy, ale vidíme, že u veřejných investic u těch zemí, i u těch zemí, které mají rozpočtovou kapacitu, není dosažen dostatečný pokrok. Takže jaký je váš postoj a postoj euroskupiny? Druhá otázka se týká HDP Německa. Naši naši Němečtí přátelé mají dvakrát vyšší HDP než v ostatních zemích eurozóny, což vlastně je určitý eh, handicap pro export a také to ovlivňuje euro. Takže jaká je pozice euroskupiny a eh, jak se bude řešit tady tato nadkapacita německého HDP? A pak bych se chtěl vrátit k otázce předsedy Langena ohledně daňových úniků nebo vyhýbání se daním to mi vysvětlí později, takže daňových úniků. Vy jste nám řekl, proč je to tak složité v rámci euroskupiny udělat pokrok v oblasti daňové. Já bych byl rád, kdybyste nám mohl vysvětlit, bohužel jste to naposledy, když jste tady, já nechápu, proč některé členské státy uh, nejsou na tom černém seznamu, který byl, nebo na tom šedém seznamu zemí eh, s daňovými úniky, který byl nedávno zpracován. Když se podíváme na no Irsko, tam je Apple například, který byl odsouzen k, za splacení několika miliardových pokut, ne, například i moje země, Belgie, kde včera justice eh, prohledávala sídlo bývalé firmy Dexia, která s Lucemburskem realizovala více než 3 tisíce offshoreových struktur. Takže to jsou potom také všechny země, které jsou spoluautory a o tom vůbec se nehovořilo, takže bych chtěl znát, jaké je vaše stanovisko. Předem vám děkuji za vaše eh, odpovědi a děkuji, přeji vám úspěšnou osobní a profesní další dráhu. Thank you very much. Um... Já mnohokrát děkuji. Pokud je o makroekonomické ukazatele, tak eh, to je způsob, jak umožnit eh, zemím spolupracovat a společně eh, se pohnout ve strukturálních otázkách. Některé strukturální otázky, které máme, se totiž tolik neliší. Například trvalá udržitelnost penzijních systémů. Penzijní systémy se možná liší velice v jednotlivých zemích, ale téměř všude Eh, máme problém s jejich udržitelností eh, vzhledem ke eh, stárnoucí společnosti. Takže tady to měřítko spočívá v vytvoření kritérií k měření udržitelnosti, co děláme k její k zachování udržitelnosti v střednědobém horizontu. Nepopisuje to, nebo nepředepisuje to, jak by členské státy měly uspůsobit svůj penzijní systém. A to je, myslím, eh, velice zajímavý způsob, jak vpřed ukázat, eh, jak eh, se respektuje národní suverenita v oblasti této politiky, ale zároveň jak se jak navzájem na sebe tlačíme, abychom vyřešili tyto problémy. Jsme měnová unie a dojde k určité kontaminaci, pokud se tyto makroekonomické problémy nebudou řešit včas. Za druhé jste hovořil o potřebě investic do veřejného sektoru. To se týká fiskálního prostoru. Fiskální prostor je rozdělen nerovnoměrně mezi členské státy. A já bych doufal, že tohle je dočasná otázka která je způsobená řadou důvodů v minulosti. A eh, my můžeme tu situaci eh, samozřejmě mnohem lépe vyvážit. A opět tady se a to je spíš eh, taková otázka paměti. Já si pamatuju, když Německo bylo nemocným mužem Evropy, kdy Německo provedlo poměrně rozsáhlé a invazivní reformy v trhu práce a to jim dalo obrovskou konkurenční e, e, výhodu v posledních letech. A Německu bych řekl, buďte opatrní, tyhle věci nečekají věčně, netrvají věčně. Musíte se neustále zavět produktivitou, konkurenceschopností a tak dále. Pro další země je to samozřejmě také důležité ponaučení. Je třeba pokračovat i nadále e, ve své mrštnosti a zlepšovat výkonnost ekonomiky. Já nemám žádný kouzelný proutek, kterým bych eh, německý eh, rozpočet převedl do Itálie a asi se to v budoucnosti nestane. Ale potřebujeme, a to už jsem říkal, jakmile vyřešíme všechny tyhle historické otázky, protože do značné míry tohle je historická otázka, eh, potřebovat nástroje, které které obrní eh, země do budoucna proti budoucím eh, šokům. A potom eh, ten blacklist, tak to se probíval na Ecofinu, takže já už nejsem v Ecofinu a musíte se zeptat tamního předsedy Stanského, která země by tam měla patřit a ne, která ne. Děkuji vám. Já myslím, že tohle eh, byla nesmírně dobrá výměna názoru a všichni kolegové eh, eh, se na vás mohli obrátit a myslím si, že to bylo velice dobré a pozitivní. Já už si velice vážím mm, ten, to, to, to, to způsobu, jakým způsobem podkládáte své názory a a, a odkazujete se také někdy na širší e, přesvědčení. Já jsem e, mm, ocenil také dnes e, to, jak jste k tomu přidal takový trošku reflexivnější, upřímnější tón a, ohledně minulosti a bilancoval ohledně toho, co se stalo, a, kde Evropa udělala chyby. Takže díky tomu byla tato výměna názoru mimořádná. A o to více eh, jsme eh, vám vděční za eh, vaši práci v těchto letech. A přejeme vám opravdu hodně úspěchu. Děkujeme, Jerune. Take care. All the best. Good luck. Takže vážení kolegové, musíme už pokračovat ve své práci a Omlouvám se, kolegové. Musíme se pustit znovu do eh, práce. Takže přecházíme ke čtvrtému bodu na našem eh, pořadu jednání, nebo už to byla. Trojka, bankovní unie, výroční zpráva a zpráva Diamond Sandrones bude projednávat 390 pozměňovacích návrhů podaných. Takže teď má slovo pan zpravodaj. Děkuji, pane předsedo. Spočítal jste to dobře, skoro. 400 návrhů eh, pozměňovacích. Děkuji všem kolegům za zajímavé pozměňovací návrhy. Tvrdě na to teď pracujeme právě v tuto chvíli eh, tedy na tvorbě kompromisu. Když se na ně podívám, tak obecně eh, souvisí s tou diskusí, kterou jsme tady vedli 9. listopadu, jenom eh, stručně k těm pozměňovacím návrhům. Významně jejich počet byl spolupodepsaný jak paní Hybner, tak paní Delvo, takže ti, eh, dva, kteři, ti z vás, kteří si myslí, že o příchodu pana Tajanyho tady je eh, mrtvá velká koalice, tak ať se na tohle podívají. Ne, já si každopádně myslím, eh, že tohle odráží určitou atmosféru tady při projednávání a že nám to určitě umožní nalézt dobré kompromisy v některých otázkách, ale bylo to takové legrační to tam vidět. Pokud se podíváme na ty další pozměňovací návrhy, tak spousta z nich odráží určité národní linie, ne tolik politické linie, takže je možnost také o tomhle mluvit. Další pozměňovací návrhy ty tak trochu reflektují eh, to, co ta bankovní, eh, to, co ten bankovní sektor říká samotný, si prostě ty eh, nápady jsou na stole a spousta pozměňovacích návrhů chce škrtat celé odstavce, je vždycky dobré to napsat stručně a Eh, soustředně, takže já se eh, pokusím využít eh, tyhle škrtací pozměňováky a zjistit, jestli to nějak vylepšit. Ale zkušenost nám ukazuje, že to není vždycky snadné. Jak už jsem říkal, velký počet pozměňovacích návrhů je konstruktivní, takže to nám opravdu pomůže v naší práci. Rád bych využil této příležitosti a pohovořil s vámi o svých vlastních pozměňovacích návrzích. 9. listopadu jsem Eh, předložil eh, neutrální zprávu a poté jsem také později podal sám eh, devět pozměňovacích návrhů k tomu, co bych tam rád do té debaty dal. Tedy za prvé jsem říkal, že rizika v některých národních bankovních systémech nejsou dostatečně dořešená. Například Banko Popular, Banka Popular, Divičenta, Veneto Banka, tam eh, by bylo dobré také něco říct k transparentnosti. Eh, když se podívám na pozměňovací návrh dalších frakcí, také se o tom tam mluví. Také jsem navrhl eh, odkázat na návrh dodatku k pokynům EKB, ECB, pardon, také vzhledem k názoru právní služby bych tady rád zdůraznil, že plně sdílím obavy z tohoto názoru právní služby. Eh, takže tolik k zahájení debaty. Také tady řeším potřebu eh, ke koncentraci eh, rizik, pokud jde o státní dluhopisy, protože tohle jsou rizika související se státním dluhem a další témata, kterých se dotýkám, jsou výjimky z požadavku na kapitálu a likviditu. To je Eh, potom jsem tam dal ještě nějaké další myšlenky ke státu a tak dále. Samozřejmě eh, všechny tyhle eh, věci budeme otevřeně probírat na zasedání stínových zpravodajů. to první má proběhnout příští týden v úterý ve Štrasburku. Asi víte, že já sám jsem nepodal žádné pozměňovací návrhy ke třetímu pilíři, protože si upřímně myslím, že musíme respektovat práci zpravodajky Edis, Esther de Lange a její práce už je tak těžká, takže zaměřme se na své téma k harmonogramu. <laughs> Samozřejmě pracujeme eh, pilně na, na kompromisech, eh, snažím se, bo, eh, no, po, snažím se poslat stínovým zpravodajům co nejdřív. Vím, že naše zasedání je v úterý. Děkuji. Děkuji. Já si velice vážím samozřejmě toho nabitého harmonogramu. Víme z předchozích let, že to je samozřejmě orientační, pokud budete potřebovat trochu víc času, tak nemusíme hlasovat 24. ledna. Prostě abyste eh, to v pohodě zvládli. Některé pozměňovací návrhy jsou eh, eh, spolu podepsané, takže tím eh, se sná, budete moci eh, snáze po, posunout ke kompromisům. Každopádně děkuji za to, co jste říkal a za konstruktivní přístup. Teď eh, stínový zpravodajové a zadanou tu hybné tady Brian Hayes. Thank, thank you very much, um, President, and uh, thank you indeed. Děkuji, pane předsedo. A děkuji také za vaši zprávu jménem signatárů eh, mm, bych chtěl prezentovat tento příspěvek. Máme dva základní principy v pozměňovacích návrzích, které jsme předložili. Jednak se chceme vyhnout nějakému preskriptivnímu doporučení, eh, které se týká probíhající legislativy, o které se právě jedná. To jsme odsouhlasili loni v té zprávě, doufám, že budeme pokračovat i letos. Jak víte, tak je to na stole již dva roky. A komise se pokusila znovu zahájit tuto diskusi. Bankovní balíček se bude projednávat příští týden, že jsme v klíčové fázi legislativních práce. Neměli bychom předjímat práci, která už probíhá jinde. Proto jsme navrhovali vymazat části těch, té zprávy, jako je odstavec 22, 21 EDIS a 6 eh, eh, CRD. Také eh, necháme aktualizovat v odstavci 15 eh, hierarchie věřitelů, konzultantních eh, tašních firm podobně. Další princip je vyhnout se specifické jmenování jednotlivých institucí a subjektů. To je obecné pravidlo, které jsme odsouhlasili ve zprávě minulý rok a je e, to věc, kde jsme rozhodli, že um, budeme respektovat i další zvla, e, zvláštní výbory. Pokusili jsme se tedy ustoupit od tohoto jmenování výslovného. K specifickým pozměňovacím návrhům trváme na podmínkách, za kterých existence služeb, které sdílí ECB, bankovní dohled a služby pro měnovou politiku je nyní problematická. Sdílení informací mezi ECB, bankovním dohledem a SRB, vztah mezi EBA a SSM jako dohledový orgán rozhraní mezi eh, rozhodnutími v pilíři 1 a pilíři 2 jako dohledovými rozhodnutími, to, je, to jsme také eh, vymazali. Také připomínáme evropský rozměr eh, NPL, je o to přímá první odpovědnost banka členských zemí. Rada a komisa ECB na tom začaly pracovat, jak víme. Myslím, že Můžeme říct, že potřebujeme další kroky na všech úrovních také. Eh, nechceme zvyšovat navyšování kapitálu obecně. Probíhají diskuze o finalizaci Bazile 3 mm, a ať dojde k úspěchu nebo ne, tak státní obligace, tedy eh, cené papíry krytými státními aplikace nebudou představovat mutualizaci dluhu. Dále navrhujeme změnu odstavce 8 k Brexitu, aby to nepředjímalo eh, konečnou podobu té dohody o mm, Brexitu. Pak jsou tam specifické důsledky Brexitu na bankovní sektor s rolí SSM a potřebu bank připravit se na nadcházející změny. Co se týče rezoluce, my se zaměřujeme na harmonizaci pravidel insolventnosti. Ty banky, které půjdou do insolvence, budou velká část eh, bank. Pokud nebudeme harmonizovat tento aspekt, nebudeme schopni vytvořit rovné podmínky pro všechny banky v celé bankovní unii. Co se týče problémů eh, rozdílech státní pomoci, insolvence a rezoluce, tak tam je méně negativní tón, co se týče potenciálních mezer. Jsme v přechodném období a toto se musí odrážet v té zprávě. Také připomínáme otázku, kterou jako předseda výboru pro ústavní záležitosti, na tom pracovala Danuta a ehm, to se týká integrace fiskálního kontaktu do evropské legislativy, což je pro ní velmi důležité. Pokusíme se mm, tam zavést jasnou formulaci o fiskální bez backstopu SOF. Na tom se pracuje. Členské státy se zavázaly na, eh, tom, na ten backstop a hlavně na hlavních principech, takže práce by měly být co nejdříve dokončeny. Jménem Danuty tedy chci říct, že se těšíme na spolupráci během schůze stínových zpravodajů, abychom dosáhli dobrého výsledku. Děkuji. Děkuji. Možná jsem to mm, vyjasní, co se týče toho fiskálního kompaktu, mě to není zatím jasné, ale uvidíme. Mermi Delvo. Děkuji, pane předsedo. Jsou to pozměňovací návrhy, které podepsala Danuta a já. My chceme pomoci zpravodaji, protože naše spolupráce je založena na problematické diskusi o výroční zprávě bankovní unie za minulý rok. Jsou tam některé body, kde jsme se loni dohodli v principech. Mohli bychom pokračovat dál. Ehm, kolegové, mm, kteří jsou zodpovědní za tyto věci, ehm, navrhli mm, odkazy k těmto, na tyto body. Druhá věc, chceme follow-up, by bylo jasné, mm, co, se tedy, co bylo řečeno loni. Některé problémy zůstávají stejné, nedošlo k pokroku při vytváření bankovní unie. Takže když jsme našli komplikované formulace loni, tak nějaký kompromis, tak jsme to tam chtěli vrátit. Další princip, jmenování, výslovná jmenování, to vyšlo o případy rezoluce. Já věřím, že bychom se měli dívat na obecný aspekt, kde jsou selhání, obecného zájmu a nenutně jmenovat jednotlivé banky. Proto jsme spolu podepsali tyto návrhy, ale nesouhlasíme se vším. Jsou tam jiné pozměňovací návrhy, které mohou řešit ten problém, protože já jsem řekla minule, že ten úvod byl příliš negativní, takže já mám nějaké pozitivní prvky, protože došlo k pokroku bankovní unii. Se týče dohledu, tak mám několik pozměňovacích návrhů. To je jediná možnost, kde se parlament může posuzovat, co se děje v těch institucích, co se týče governance, praktičtější aspekty, které jsou důležité, pokud chceme zajistit follow-up. Já trvám na fintech, protože to je výzva. Eh, kybernetická bezpečnost, informační systémy, makroobezřetnostní nástroje nejsou dostačující. Nevidíme žádný pokrok v makrobezřetnotním dohledu. Dále nesplácené úvěry. Chci eh, trvat na tom, že to je samozřejmě odpovědnost členských zemí Samozřejmě musí dojít k krokům na evropské úrovni. A já jsem použila tohoto návrhu, abych se obecně vyjádřila k lepší legislativní práci. Mm, potřebujeme principy transparentnosti, konsultace, hodnocení dopadů, také pro finanční sektor a legislativu třetí úrovně. To by bylo důležité pro regulátory. Ale eh, myslím, že obecně můžeme říci, že to bude dobrá zpráva. Děkuji. Thierry Konie. Ne? Dobře. Takže přejdeme k panu Biergasovi. Dobrý den. Já tedy přejdu do port. Budu vyjad, mluvit portugalsky, jako obvykle. Máme zde tedy tu výroční zprávu o bankovní unii, o které zde hovoříme. To všechno je hezké, ale mu- musíme si uvědomit, jaké jsou cíle vybudování této bankovní unie. Vyhnout se tomu, aby veřejné finanční prostředky nebyly používány pro záchranu bank. Aby vlastně nesloužily těm největším a nejbohatším, abychom tak řekli. A konstatuji nicméně, že zde jdeme spíše opačným směrem. Například v Portugalsku se stále využívají finanční, eh, veřejné tedy peníze, veřejné finanční prostředky a využívají se pro záchranu bank, pro jejich rekapitalizaci. A to všechno vlastně podkopává ty disponibilní zdroje a dochází k jejich jednosměrné koncentraci a finanční sektor se stále více koncentruje. To je vlastně důsledkem. A z toho tedy vyplývá otázka, kterou si klademe. Zda máme dostatečnou politickou sílu, abychom prosadili ty reformy, které jsou nutné, anebo ne. Je zde stále ta finanční lobby, která ovlivňuje vlády jednotlivých členských států, které samozřejmě které potom obhajují ti lobbysté určité konkrétní zájmy. A je jasné, že to, co se zde snažíme dělat, je vlastně hm, zrušit nebo neutralizovat nebo minimalizovat hm, veškeré ty pokusy o nějakou právní úpravu v této oblasti. To bylo vlastně takové jednosměrné tedy hm, cvičení, ale bohužel, když vidíme, co se stalo u Banco Popular například, tak to jasně ukázalo, že celá ta struktura je velmi křehká. A také nesmíme zapomínat na to, že eh, je zde mm, jsou zde určitá rozdílná měřítka, například italská banka a se dostala do té situace, protože byl nedostatek prostředků. Určitým způsobem ty problémy se externalizují. Máme zde čtyři velké podniky, které vlastně toto provádějí a které v podstatě mají kontrolu nad tímto trhem už desítky let. A jsou to stále ty stejné společnosti, eh, které vlastně, eh, na které se zase obracíme, když jde o dohled nad eh, bankovním trhem. A to všechno vede určitému negativnímu hodnocení bankovní unie, tak jak to konstatujeme. A to vlastně posiluje to naše zásadní stanovisko. V důsledku toho by asi nejjednodušší podle nás bylo, kdyby existoval určitý finanční veřejný sektor, který by byl ve službách ekonomiky a občanů. Děkuji. Já také děkuji. Já eh, nevidím tady zelené. Nebo je to vezmete ano, tak FDD, Marko Valení, eh, Vargar Kapl. Takže ještě někdo do aj. Takže dostává slovo pan zpravodaj. Mnohokrát děkuji i eh, za eh, eh, texty nových zpravodajů. Těším se na produktivní debatu na našem zasedání stínových zpravodajů v úterý. Eh, se pokusíme vyřídit eh, co nejrychleji ty pozměňovací návrhu. Několik eh, věcí. K, děkuji za otevřenost, za flexibilitu, pokud jde o to načasování. Určitě se snažím zachovat ten navržený harmonogram. Jsem docela přesvědčen, že vzhledem k skvělým zaměstnancům, se kterými pracujeme s osobními poradci EKR, tohle bude určitě zábava. Pokud je o fiskální eh, kompakt a vazbu na bankovní unii, tak já si myslím to tež eh, jako vy, eh, pane předsedo. Samozřejmě mm, asi nám jen tak něco nepomůže, pokud je o ten kompromis. Pokud jde o tu výměnu tak je samozřejmě, že tohle bychom mohli si vzít jako obecnou linii na ekonu. Určitě eh, by eh, to eh, bylo dobré. Každopádně se těším na tuto debatu. Pokud je o kybernetickou bezpečnost, tak to je opravdu velice dobrý návrh. Hovoříme tady, tady tak o takovémto návrhu ty nové myšlenky, to je velice zajímavý podnět. Já vám děkuji. Děkuji vám. Takže program 24. Eh, ledna eh, hlasování a potom eh, plenární zasedání po posouzení vyjednávacího týmu. Děkuji vám všem. A teď k dalšímu bodu na pořadu jednání. Povinná automatická výměna informací v oblasti zdanění ve vztahu k uh, uh, Mm, uspořádaním přeshraničních eh, vztahů, eh, které podléhají eh, výkaznictví. Zpravodaj Emanuel Morel má slovo. Merci, monsieur. Děkuji, pane předsedo. Nemusím zde asi připomínat, že ty fiskální skandály je jich stále více v posledních letech a Evropané právem. Máme pocit, že je zde skutečná beztrestnost pro tyto eh, lidi a nadnárodní koncerny, holdingy, kterým se různými mechanismy, často na, v mezích zákona tedy, daří obcházet eh, daňovou legislativu a neplatit daně parlament eh, v této otázce byl ve stávajícím rámci, protože zprávy, které byly postupně předkládány, téměř jednomyslně požadují transparentnost, fiskální dohody, odpovědnost prostředníků. A v tomto rámci přichází ta směrnice, která dnes o potřební daně, která představuje jednu z nejzajímavějších možností Evropské unie pro boj proti těmto nekalým eh, daňovým praktikám, protože vlastně je to boj proti agresivnímu eh, finan, fiskálnímu zacházení, těm prostředníkům, abychom tak řekli, že musíme se podívat na věci, jaké jsou. Existuje skutečný průmysl daňové optimalizace, optimalizace, která často překračuje meze zákona. Auditorské firmy, advokáti, správci majetku, některé struktury, některé týmy prostě se zabývají pouze touto daňovou optimalizací a zažili jsme to i v souvislosti s Paradise Paper a s dalšími skanda- finančními skandály, které vlastně pouze zhoršují ten problém. Směrnice pře- otevírá možnost technikám, bojovat a žádá těch prostředníkům, aby vlastně eh, bylo, bylo toto ohlašováno úřadům, aby potom postupovali a dělali nezbytné, aby ty informace byly automaticky vyměňovány mezi členskými státy. Takže to odpovídá poměrně široce očekáváním Evropského parlamentu a našemu výboru ECON a ad hoc výborům ohledně daňových skandálů. Většina z nás ostatně se na nich podílí a myslím si, že můžeme tady tuto iniciativu pouze přivítat. Potom jsou tam určitá zlepšení, která navrhují jako zpravodaj a s potěšením si o tom podiskutuji se stínovými zpravodaji. Určitá vylepšení, která splňují ta ty požadavky, které jsme stále vyjadřovali v daňových záležitostech. Takže první změna, kterou navrhuji, ta je taková malá, ale zdá se mi důležitá, to je to, aby například tam byli příjemci svěřeneckých fondů zahnuti s odborníci v daňové v nich záležitostech. Zda, žádáme zde také o dodržování principu subsidiarity pro ty prostředníky, kteří zatím nebyli uh, nuceni tedy zpracovávat ty reportingy, anebo finanční sankce, které by, by určitě měly být odrazující, ale také represivní, protože si myslím, že bychom měli dodržovat daňový zákon stejně jako trestní zákoník tak daně by neměly být předmětem nějakého prioritního zacházení a každý rok v naší zprávě o politice hospodářské soutěže vlastně požadujeme, ale komise bude moci zpřísnit zákon pouze pokud ty nástroje budou k dispozici a pokud ty informace o určitých nekalých praktikách budou sdíleny. Takže je nezbytné, aby mohla mít přístup k informacím podle této směrnice za samozřejmě dodržování přísné důvěrnosti. To zdůrazňuji tento bod. Potom je zde určitý choulostivý bod, ale myslím si, že bychom o něm měli diskutovat. Směrnice zatím pokrývá pouze budoucí daňové mezinárodní systémy. A já se domnívám, že bychom udělali chybu, kdybychom se omezili na ty budoucí praktiky, protože mnoho nadnárodních podniků, holdingů nebo fyzických osob dnes využívají tady tyto daňové optimalizace, daňové montáže, využívají různé prostředníky před pěti, deseti lety a je na daňových úřadech, aby vlastně se tímto zabývali. Ovšem, čím starší jsou tyto praktiky, tak je těžší je odhalit. Takže to jsou tady tyto praktiky, které se týkají velkých částí finančních, eh, veřejných financí, takže bychom se neměli omezit na ty budoucí toky, ale měli bychom se zabývat také těmito současnými a minulými agresivními praktikami. Z tohoto důvodu navrhuji posunutí data Eh, nutnou povinnosti oznamování. Takže ty naše cíle jsou jednoduché, jsou zde skutečně velká očekávání ze strany veřejného mínění, o tom jsem se již před chvílí zmínil. Za prvé je potřeba, eh, aby se nevedla daňová válka mezi evropskými státy, což je bohužel skutečnost. Za druhé musíme bojovat proti těm ziskům, které unikají. Musíme za třetí trestat ty vyníky. Eh, odhalovat tady tyto agresivní metody a praktiky a potom mít ident, stejné identické postavení mezi daňovými poplatníky, které by měly mít rovné postavení před zákonem, což bohužel dnes tomu tak není. Děkuji. Děkuji za EPP. Ulvio Martušel. Děkuji, pane předsedo. Vážení kolegové, je to samozřejmě velmi relevantní eh, zpráva. Jejímž cílem je zvýšit eh, kontrolu v daňových otázkách, abychom se eh, předcházeli vyhýbání se daním. Jedná se zde samozřejmě o množství, ale také o kvalitu informací vyměňovaných mezi jednotlivými členskými státy. Děkuji kolegovi za tento text. Můžeme souhlasit s některými body. Je samozřejmě velmi zajímavé na tom dále pracovat, ale potom jsou zde další body, o kterých bych se dnes chtěl zmínit, například pozměňovací návrhy 1 a 20. Nemůžeme akceptovat tyto pozměňovací návrhy, vzhledem k tomu, že se vytváří určitá vazba mezi daňovou rovností a těmi daňovými ráji nebo no, daňovými ostrůvky, abych jak je nazýváme. Nyní pozměňovací návrh 3. To je princip, který bychom měli spíše obrátit. Potom zde je bod, jehož cílem by mělo být rozšíření eh, rozsahu působnosti. To je pozměňovací návrh 7. Zde bychom se možná měli více zaměřit na detaily. To je ostatně bod, o kterém bych se, bychom se měli asi pobavit na schůzi stínových zpravodajů. Pak je zde ten princip retroaktivity za posledních 14 let. Zde je také, myslím, nutné, abychom se velmi pozorně tímto zabývali. To je pozměňovací návrh 10. Pozměňovací návrh 12. My bychom upřednostnili původní text pokud jde o šíření, poskytování těch informací citlivých a důvěrných z obchodního hlediska. My jsme také předložili mnoho pozměňovacích návrhů pro zlepšení tohoto systému kontroly. Pracovali jsme ruku v ruce, aby tyto mechanismy kontroly byly stále efektivnější. Děkuji. Pirko Ruhonen Lerner, ECR Group. Pirko Ruhonen Lerner za EKR. Děkuji za ty to příspěvky, které jsme dnes vyslechli. DAX 6 je velmi ambiciózní projekt. Bohužel ti, kteří se chtějí vyhýbat placení daní, tak se stále nacházejí nějaké cesty, nějaký způsob, jak ten systém obejít a to bohužel daleko rychleji, než mohou jednat zákonodárci. Myslím si, že na straně bank, na straně prostředníků je potřeba skutečně jednat, jakmile se odhalí nějaký záměr vyhýbání se daní. A tato rychlá automatická výměna informací mezi členskými státy je potřeba, aby národní orgány opravdu byly schopny zjistit, kde jsou ty mezery a kde vyvstávají určité problémy. DAC 6 musí být revidován. Pokud se nám tedy podaří toto provést, tak by už neměly být takové eh, případy jako Apple v nedávné době. Musíme tedy jednat předem, co nejdříve, abychom tedy eh, efektivně bojovali proti daňovým únikům. Nyní musíme si položit otázku, jak toho dosáhnout, aby to, toho předvídání nebo toho působení, co nejdr, v nej, co nejranější fázi, abychom se podívali také na to, jaké informace se budou vyměňovat mezi orgány jednotlivých členských států. Také se musíme podívat na to, jaké budou důsledky nebo dopady této výměny informací například na podniky, na jejich eh, dobrou pověst. Potom jsou některé členské státy, které provádějí agresivní daňovou politiku, aby přitahovali podniky, například Irsko, a myslím si, že bychom se měli vyhnout těmto politikám. A co se týká sankcí, tak prostě bychom měli více spolehat na orgány členských států, protože ty mohou co nejefektivněji rozhodovat o rozsahu sankcí podle eh, konkrétních případů. Tedy za nás měli bychom pracovat na právní úpravě tak, abychom bojovali proti těmto agresivním daňovým politikám a abychom zaplňovali mezery v legislativě. Potřeba opravdu vyplnit tyto mezery, tyto díry v uvozovkách, tak, aby podniky prostě platily řádně své daně, které platit mají. Thank you. Děkuji vám. Eh, Liebe Viering. Vážený pane Morele, děkuji vám za vaši tvrdou práci. Eh, za prvé bych ráda vyjádřila svoji podporu eh, návrhu komise. Eh, opravdu si myslím, že to vytvoří rovné podmínky mezi daňovými poplatníky a zajistí transparentnost, kterou potřebujeme pro zajištění příjmu našich členských států z daní v nadcházejících letech. Ale jak pan zpravodaj říká ve svém návrhu zprávy, jsou pořád věci, které je třeba probrat a vyjasnit. Především rozhodnutí komise zapisovat pouze budoucí vazby. Já uznávám, že princip neretroaktivity je třeba <clears throat> respektovat. Je důležité, abychom se vyhnuli právní nejistotě, ale, jak zprve říkal, eh, systémy, které se v současné době eh, už eh, vykonávají, nespadnou do té nové směrnice a tím pádem se jejich cíl dosáhne mnohem později. Vzhledem k tomu, eh, že eh, v mm, prostředníci by se měli eh, omezovat maximálně, tak toto celé bude ještě velkým problémem. Celkově je důležité, abychom zajistili bezpečnost komerčně citlivých informací. Někteří eh, lidé eh, si myslí, že homox je příliš, eh, že je to příliš široké a ne konkrétně specifické a tím se nechává právně jistota. Na jednu stranu já chápu tyto ohledy, na druhou stranu nemůžeme umožnit nové mezery tím, že to uděláme příliš konkrétní. Pokud budou nějaké nové návrhy, které budou splňovat jak tyto, všechny tyto požadavky, tak je s vámi rada proberu. Děkuji. Děkuji Dimitrios Papadimulis za GUE. Děkuji. Ano, já bych také rád poděkoval srdečně zpravodaji Emanueli Morelovi za práci, kterou dosud odvedl a domnívám se, že o tomto návrhu bychom nemo, neměli diskutovat tak jako o obvyklých eh, záležitostech, jako ten business as usual, protože viděli jsme, mm, jaký je, co se děje v rámci skandálu jako parada, eh, Nice Papers a tak dále a že dosáh, do, dochází k daňovým unikům ve stále větším rozsahu. Otázku, kterou si musíme položit, jak stovky novinářů, kteří odkryli tyto praktiky. A vlastně komise říká, že téma daní, daňových úniků je pro ní daňovou, je pro ní prioritou a přitom tady toto neodhalila. Takže vycházejí studie, průzkumy, který Evropský parlament zadal a z toho vyplývá, že každý rok členské státy a evropský rozpočet přichází asi o 50 až 6 miliard euro, protože existuje tolik mezer, tolik daňových rájů, nadnárodní společnosti, holdingy, mohou zakládat ty stínové firmy, ty eh, poštovní schránky v těch eh, zemích, kde prostě je výhodnější daňová situace. <clears throat> za Zazněly zde některé sympatické návrhy zástupců frakcí, nicméně bychom rádi navrhli, aby zde byly eh, předloženy konkrétnější, striktnější návrhy, které by vlastně dále omezily a vymezily ten rámec, ve kterém se mohou nadnárodní eh, korporace pohybovat. A já se domnívám, přednedávnem všechny frakce i EPP a ALDE zde v Evropském parlamentu k tomu schválili usnesení, kde jsme řekli, že automatická výměna informací, ano, přísné sankce vůči těm, kteří do, se dopouštějí těchto porušení a přitom tyto daňové podvody často nejsou trestány ani na národní úrovni, protože prostor na národní úrovni je velmi omezený. Pouze pokud na mezinárodní úrovni budeme mít velmi přísná pravidla, tak to bude možné. I v rámci G20 se o tom jednalo. Takže když se podíváme na to, jak to vypadá v rámci uvnitř Evropské unie, protože daňové ráje bohužel existují nejen vně Evropské unie, ale i v Evropské unii, to všichni víme. Takže budu rád spolupracovat dále se spravodajem a přivítal bych, kdybychom to, o čem se zde společně hovoří, tedy že vyhýbání se daním je špatné, všechno, co bylo odhaleno v rámci Panama Papers, proti tomu se musí bojovat takže bych byl rád, kdybychom to skutečně důsledně podpořili, protože jinak ty daňové mezery, daňové podvody budou neustále eh, se zvyšovat s naší tichou podporou a s naší určitou dávkou tolerance. Thank you. Um, Molly Scott Thank you, Chair. Děkuji, eh, pane předsedo. Eh, ráda bych přál eh, stejně jako ostatní kolegové panu Omorolovi k jeho zprávě. Do značné míry podporujeme ten návrh. Návrh komise je velice důležitý krok v boji s vyhýbaním se daní a věříme, že evropské instituce je musí přijmout co nejdříve a, a také to navazuje na a, akční plán BEPS OECD a, a doufejme, pokud to bude přijato, že to ukáže, že Evropská unie bude schopná boj e, mezinárodní proti se daní e, vést Pozměňovací návrhy 5 a 6 podporujeme a potom to vyjasnění eh, eh, zprostředkovatelů. To je velice široké. Eh, tady se to netýká jenom daných poradců, ale kdokoliv, kdo radí, stejně tak jako účetní nebo jiní poskytovatelé služeb. Také podporujeme myšlenku zpravodaje, pokud je o veřejný seznam zprostředkovatelů a systémů, které byly schváleny pro členské státy to eh, bude užitečné pro praktiky, aby věděli, co mají a co smějí a nesmějí dělat. Pokud jde o tu eh, retroaktivitu, tak eh, není nám, není nám jasné, proč pan zpravodaj navrhuje všechno od listopadu 1993. Je třeba si probrat toto datum na stínových zpravodajích. Za naši stranu a <clears throat> Budeme eh, dávat pozměňovací návrhy k eh, rozšíření eh, povinnosti zveřejňovat informace i na systémy fungující v jedné zemi. Tady se to týká přeshraničních eh, situací, to znamená situací, eh, kde eh, alespoň jedna z nich, jedna ze zemí je členský stát. V současné době na domácí úrovni se to neumožňuje, ale Evropský parlament se nedále může snažit tlačit na to, aby to tak bylo do budoucna. Pokud jde k retroaktiv, o retroaktivní zveřejnění některých ujednání, tak ta povinnost má začít platit až teprve po promítnutí do národního práva v roce 2019. Nicméně jinak tady se to má týkat vstupu v platnost od zveřejnění tedy v úředním věstníku EU. My si myslíme, že jakýkoliv takovýto systém by měl být zveřejněn, ale také jsme pro retroaktivní období 4 až 5 let, takže to můžeme probrat se stínovým a zpravodajem. Pokud jde eh, o mm, doporučení, tak členské státy by do budoucna mohly eh, podávat toto eh, do nějakého centrálního adresáře přístupného pro všechny členské státy. My bychom byli rádi, aby to vstoupilo v platnost dříve, než předpokládá komise. Ten text říká, že může nebo by mohl, ale my z toho chceme udělat závažný požadavek ten návrh by mohl být ambiciozní, pokud, měl, pokud by měl obsahovat povinnost auditorů Eh, když, něco, eh, když eh, takové daňové ujednání naleznou při kontrole účtu. A potom eh, staré eh, známé věci, členské státy by měly investovat více do své daňové zprávy, protože vzhledem k automatické výměně informací budou dostávat mnohem více informací, které budou muset eh, zpracovat a zanalizovat. Cílem vytvoření této legislativy je postarat se o to, abychom nachytali ti, kteří dělají daňové úniky, ale jde také o to, abychom dohdáhli daňová šetření do konce a daňové Eh, zprávy eh, jsou předmětem eh, v personální škrtů, takže je třeba naopak je začít posilovat. Děkuji. Děkuji. Barbara Kapl. Není. Nikdo se nehlásí do debaty, takže pane Morele, prosím. Rád bych poděkoval kolegům jsem rád, že vidím, že co se týká toho politického cíle, který je ukončit určité praktiky a být, stát se, stát v čele nebo být stát se předvojem toho boje proti agresivní daňové optimalizaci, že na tom jsme se tedy všichni shodli, toto už je zásadní věc. Potom vidím, že se povedou ještě diskuse o té retroaktivitě, co se týká toho data listopad 93. To byl vstup v platnost Maastrichtské smlouvy, tedy nová pravidla, zejména o volném oběhu kapitálu se třetími zeměmi. O tom asi budeme ještě jednat, ale chápete ten cíl. Pokud se spokojíme výhradně s tím, že budeme řešit ty budoucí operace, budou tak vlastně nevyřešíme velkou část toho problému, protože zde máme obrovské množství těch finančních úniků, finančních operací, které by se tomuto vyhnuly. A všeho toho, co se týká obchodního tajemství, tak jedná se zde o informace, které jsou určeny pouze pro daňové orgány, pro daňové úřady. Jejich, um, ty, ty nebudou šířeny nebo nebudou poskytovány jiným subjektům, takže nemyslím si, že by to ohrožovalo dobrou pověst podniku, jak zde zaznělo. A nakonec chtěli bych, chtěl bych připomenout, že tato opatření to neočekáváme pouze my nebo občané, ale také mnoho podniků. Mám na mysli zejména malé a střední podniky, které jsou, se cítí poškozeny, protože platí poměrně daleko více daní než některé velké podniky. A když zpřísníme naši legislativu, tak splníme nejen, odpovíme nejen na ten legitimní hněv evropských občanů, ale také splníme očekávání mnoha podniků v Evropě, které se dnes domnívají, že volná soutěž není spravedlivá a bohužel tomu tak je. Takže těším se předem na spolupráci s vámi všemi a doufám, že se nám podaří dosáhnout uspokojivého a ambiciozního výsledku, protože jak jsme, jak jste vy všichni řekli a já zcela s tím souhlasím, tak chceme, aby Evropská unie byla skutečně příkladná v této oblasti. Takže vám všem moc děkuji, vážení kolegové. Um, so, timetable. Děkuji vám, takže harmonogram lhuta pro pozměňovací návrhy 15. prosince eh, v poledne projednání eh, pozměňovacích návrhů 11. ledna, hlasování na ekonomii 24. 25 hlasování na plenáce v druhý, druhý únorový termín. Teď eh, další eh, pořad jednání eh, a tím je rozprava k návrhu zprávy, která je velice jednoduchá, je to jeden řádek, je to zpráva a podle Eh, procedury souhlasy eh, s bilaterální dohodou mezi EU a Spojenými státy o obezřetnostních opatření v oblasti eh, pojištění a zajištění. Jak víte, tak tato dohoda byla dosažena, mm, byla podepsána 22. září po dlouhých sedmi kolech vyjednávání, eh, která proběhla mezi EU, Evropskou komisí tedy a, a eh, v úřady EU, říká řečník. Já musím říct, že Evropský parlament byl pravidelně informován a eh, komisí podle ustanovení smluv. Rád bych poděkoval komisi za toto. rád bych také poblahopřál, vidím, že to je na to že bych rád poblahopřál komisi za k tomu velice dobrému výsledku, který se jim podařilo dosáhnout v vyjednávání. Z tohoto důvodu eh, ta zpráva navrhuje, nebo navrhujeme podpořit eh, tuto eh, dohodu. Mm, já velice stručně schrnu její hlavní prvky. K zajištění první řadě ta dohoda a postupně e, během pěti let e, odstraní ty e, požadavky na zajištění, které museli zajišťovny plnit, když podepisovali do smlouvy v USA, zatímco domácí zajišťovny nebyly pož- předmětem takovéhoto požadavku, takže to je velice relevantní zlepšení a, a zohledňuje to, že ten objem zajištění eh, je asi 40 miliard eh, dolarů v současné době. Za druhé, tato dohoda eh, bude eliminovat požadavky od některých členských států vytvářet si pobočky jako pobočku pro vstup na národní trh, pokud mají centrálu v EU. Eh, jak to zrušení eh, zajištění, tak eh, ten požadavek místní přítomnosti se bude týkat zajišťoven, které mají kapitál přes 250 milionů amerických dolarů a které splňují Solvency 2 nebo USRBS a tedy požadavky jeho na kapitál. Potom k pojištění. Požadavek na dozor nad skupinami. Ta dohoda specifikuje eh, v tomto případě, že tady není eh, žádný eh, kapitálový požadavek na konečného, konečnou vlastnící společnost, ale bude se to týkat té země, ve, kterých, ve které ten eh, rodič má eh, svoj, eh, svoje sídlo. A dohled EU bude pořád mít odpovědnost za dohled na celosvětovými aktivitami. A potom poslední důležitý výsledek byl také Eh, je také výměna informací mezi americkou a evropskou stranou. Eh, zvýšit informační toky, eh, sbírat informace dvakrát od pojišťoven v EU a pojišťoven aktivní v USA a dodržovat také závazky o mlčenlivosti. Je tady také návrh budoucího memoranda o porozumění mm, o výměně informací mezi dohledovými orgány. Celkově, jak už bylo řečeno, Věřím, že toto je dohoda pozitivní. Chci poblahopřát komisi. Samozřejmě mm, návrh zpravodaje eh, je eh, tedy eh, souhlasit s tímto, jedná se o postup souhlasu, takže doporučení je No, takže můžu, můžu, v podstatě poslanci můžou akorát říct ano, ne, nebo upravit eh, legislativní eh, základ. Eh, budeme hlasovat ten týžden, kdy budeme projednávat pozměňovací návrhy, to znamená 20, 20, 25. ledna 2018. Děkuji vám. Teď za EPP Burger Balc. Danke. Děkuji, pane předsedo. Já také vítám samozřejmě tu schodu na té mezinárodní eh, dohodě mezi Evropskou unii a USA. Myslím si, že tato dohoda by měla zajistit, aby požadavky té bezpečnosti eh, na zajištění mm, ve výši nejméně 40 miliard eh, amerických dolarů byla mm, tedy dodržována v následujících letech. Dohoda by měla přispět k tomu, aby se zvyšovala konkurenceschopnost evropských zajišťoven na mezinárodní scéně. Já osobně považuji ten výsledek za vyvážený obou stran. Obě strany by z něj měly těžit. A chtěl bych se také vyjádřit kladně k tomu, že Evropská komise organizuje pravidelně neformální briefingy, eh, briefingy ohledně aktuálního stavu věcí. Víme všichni, jak důležité je pro náš výbor větší transparentnost, i tedy v mezinárodních jednáních, ve vedeních eh, Evropskou komisí a v evropských dohledových eh, orgánech. Co se týká této dohody, tak si myslím, že komise skutečně poskytla <clears throat> lepší výsledky, než jsme toho byli svědky v minulosti. Proto si myslím, že můžeme vyjádřit náš jasný souhlas. Já jsem s předsedou zajedno v tom, že bychom tak to měli odsouhlasit a uzavřít a to bude potom vysna, vyslaný jasný signál pro poskyt transatlantickou spolupráci. Dnes ráno jsem se vrátil z Washingtonu, kde jsem vedl rozhovory několik dní s americkou delega- delegací a myslím si, že to vlastně při přispěje k otevřenosti trhu, takže za naši frakci jasné ano, jasný souhlas. Thank you very much. Um... Děkuji. Nevidím další stínové zpravodaje, takže Pokud chcete, tak můžeme předat slovo komisi. Děkuji, pane předsedo Beltieri, také děkuji za vaše pozitivní stanovisko k této důležité věci. Jak eh, řekl pan Bals, eh, bude důležité zajistit konkurenceschopnou pozici ehm, evropských zajišťoven na mm, trhu zajišťoven evropské Eh, společnosti tvoří eh, část amerického eh, zajišťovacího mm, sektoru a chceme mm, se získat ještě silnější pozici. Samozřejmě jsme připraveni vždy vám odpovídat na jakékoliv otázky k této dohodě a k její nadcházející implementaci. Děkuji vám. Děkuji vám. Takže už jsem vám dal časový harmonogram. Lhůta pro změňovací návrhy je 14. prosince, pak se bude mm, mm, projednávat a hlasovat v stejném, na stejné schůzi v lednu. Čímž můžeme skončit dnešní práci, příští schůze proběhne v pondělí 11. prosince ve Štrasburku v 7.30 odpoledne. To bude výjimečná schůze, mořádná schůze. Děkuji vám, končím schůzi.